členové. Navrhuji tedy, abychom se vrátili k naší práci, pokud tedy ti příslušní členové zde jsou mezi námi. V každém případě paní Turinan je zde. Allah. Euh, Takže myslím, že bychom mohli začít a vrátit se k práci, což nás tady vede přímo k bodu 17 pořadu jednání, což je první výměna názorů za přítomnosti odborníků a zástupců některých partnerů Otevřeme tedy diskusi o zprávě paní Emilie Turunen. Je to zpráva z vlastního podnětu, týká se podpory přístupu mládeže na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy. Takže paní zpravodajko, dávám vám slovo na několik minut, abyste uvedla tu rozpravu a potom dám slovo našim hostům tak eh, for ordet. A... Děkuji, že mi dáváte slovo a chtěla bych vás přivítat na tomto slyšení, které se zabývá podporou přístupu mládeže na trh práce. Situace s odbornou, odborné přípravy a vyloučením a začleněním mladých lidí na trh práce. Myslím si, že jsme všichni přesvědčeni o té výzvě, která je zde před námi, protože více než 5,5 milionů mladých lidí po, do 25 let jsou nezaměstnan, je nezaměstnaných také je nedostatek míst stážistů, praktikantů a ostatně někdy v podstatě se jich zneužívá těch mladých lidí. Je to v podstatě bezplatná pracovní síla. Jsme si vědomi toho, že někteří mladí lidé opouštějí vzdělávací systém bez kvalifikace nebo bez řádné odborné přípravy. A klademe si tedy otázku, proč ti mladí lidé jsou vyloučeni, nejsou dostatečně flexibilní, ale víme, že je zde určitý psychický problém týkající se vyloučení a to je chyba Evropské unie, aby toto akceptovala. Je to skutečná výzva, která je před námi a která vyžaduje akci vyžaduje, abychom převzali politickou odpovědnost samozřejmě, také jednotlivé členské státy musí převzít odpovědnost, pochopitelně. Já nebudu o tom hovořit teď déle, spíše si vyslechneme odborníky, což jsou velmi zajímavé osobnosti, univerzitní profesoři, dále zástupci sociálních partnerů, mladých lidí, kteří nám, nás budou moci informovat o situaci a o budoucnosti. Takže než vám dám slovo, tak bych vám poděkovala za vaši přítomnost. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Takže tím se dostáváme k první části toho minislyšení, v jehož průběhu si vyslechneme naše odborníky. Takže je mi velice líto, že máte pouze pět minut, každý tedy přesně pět minut, protože máme hodně hostů a chtěla bych, aby se každý mohl vyjádřit. Takže nejprve dám slovo panu Georgeovi Brunelovi který je z oddělení ekonomiky, ekonomické fakulty Padovské univerzity, takže máte slovo na pět minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A prosím, zaražte mě, až překročím pět minut. Mnoho věcí bych chtěl říct a vzhledem k času, který mám, se soustředím na několik věcí. Jaké jsou strukturální problémy, které mu čelí Evropská mládež na trhu práce? Je příliš mnoho lidí, kteří odcházejí příliš záhy ze školy. Přes 10% mladých není tedy ani ve škole, ani tedy v odborné přípravě. Je příliš mnoho vzdělání a příliš málo specializace a vzdělání, které je příslušné. Vstup na trh práce v současnosti by mohl mít trvalé dopady na eh, nezaměstnanost. Mohli bychom eh, dospět k efektu ztracené generace. Podívejte se na Japonsko, zkušenost z dlouhého propadu v 90. letech. A ještě větší znepokojení budí pokles ekonomiky, nárůst dočasné práce. Podívejte se na Japonsko, opět na Švédsko. Jaké jsou tedy příslušné politiky? Klíčovým slovem je udržujte studenty ve škole déle. A zdá se, že se to lehce řekne, ale hůře dělá. Ekonomové vědí, že mnohem lepší vynakladat peníze dříve. Pokud chcete udržet studenty ve škole, tak investujte již do dětí. Věnujte prostředky na základní vzdělání a tím zvýšíte pravděpodobnost, že děti získají kvalitní základní vzdělání a díky tomu zůstanou ve škole déle. Je to samozřejmě dlouhodobá politika, ale mám ještě další návrh. Zvyšte věk odchodu ze školy. Empirické zkušenosti ukazují, že když zvýš, o jeden rok prodloužíte povinnou základní docházku, zejména v té dolní části dojde k nárůstu a lidé zůstanou ve škole, pokud k tomu budou objektivně nuceni. Samozřejmě to má alternativu. Spíše než nutit, můžete zkusit dotace jako ve Spodném království. Zvláštní dávka, která je uplatňována vládou Spodného království, je vyplácena mladým dospělým ve věku do 16 let a důkazy prokazují, že tato politika se osvědčuje. Pokud chceme zachovat mladé lidi ve školách, musíme si být vědomi, že to bude jednodušší, když školní osnovy budou různorodé. Pokud bude existovat obrodná příprava, pokud budou existovat učňovské školy a pokud máte diverzifikovaný školní systém, tak je jednodušší zachovat ty, kteří chtějí tedy opustit školu, protože je příliš akademicky zaměřená, tedy aby zůstali ve škole. Pokud jde o střední a vyšší vzdělání. Při poklesu ekonomiky lidé zůstávají na středních a vysokých školách špatně pracená práce a opět riziko ztracené eh, generace. Proto potřebujeme, aby lidé zůstávali na univerzitách a pro někoho to může být obtížné, protože je třeba si studium platit, existuje školné a může to být problematické u nízkopříjmových skupin. Samozřejmě by bylo jednoduché, abych řekl, stačí, když vláda vynaloží více prostředků a my víme, že vlády čelí řady požadavků. Příjmy klesají, existují velké požadavky na veřejné výdaje. Můžeme si dovolit vynakládat více prostředků na vzdělání, když dochází k omezení ve všech oblastech. Provokativní otázka soukromé, soukromá návratnost je tak vysoká, že některé země uvažují o školném, aby ti, kteří mají možnost platit školy, by mohli platit ještě více, aby tímto způsobem dotovali celý školský systém. Poslední bod. Politika odborného výcviku a školení. Zkušenost nám ukazuje, že tyto politiky nefungují pro ty, kteří je potřebují nejvíce Existuje málo výjimek. Máme Job Corps ve Spojených státech. Další je, další je program New Deal for Young People ve Spojeném království. Ale tyto programy, které vedou k práci, by měly vést ke kvalifikaci a měly mít významnou pracovní složku. Vyčerpal jsem svůj čas. Děkuji za kázeň a nyní má slovo pan Tomas Cvik, Jste z Ludvík Maximiliano, z Univerzity Ludvíka Maximiliana z Mnichova, máte také pět minut. Uh, uh, hovořit zejména o učňovském školství, protože toto jsou formy, které jsou užitečné pro mladé. Když se podíváte na různé země, tak vidíte, že míra nezaměstnanosti u mládeže je vyšší než nezaměstnost průměrná a existují i rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Ty rozdíly mezi nezaměstnaností mládeže a průměrnou nezaměstnaností je mnohem eh, nižší. A když srovnáme pět zemí, kde je nejvyšší rozdíl, kde nezaměstnanost mládeže je mnohem větší než eh, průměrná nezaměstnanost, eh, je to Belgie, Finsko, Spojené království. A zde tedy dochází k nižší účasti na základním učňovském školství. A když to srovnáme s dalšími zeměmi, kde jsou velmi nízké rozdíly, jako Slovinsko, Německo a další, tak eh, v těchto zemích je tedy vyšší podíl učňovského školství. Učňovské školství nemůže být všelékem pro snížení nezaměstnanosti mladých. A mám některé připomínky k této otázce. První bod je, že když se podíváme zejména na situaci v Německu, je třeba uvést eh, dva komentáře ke statistikám. První věc je, že v Německu máme povinnou školní docházku do 18 let, takže vlastně člověk nemůže být nezaměstnaný, pokud, mu, pokud mu dostane 18 let věku. A nezaměstnanost ve věkové skupině 22 až 23 let se významně zvyšuje. Kromě toho existuje celá řada možností pro získání úplného základního vzdělání. Je to takzvaný přechodný systém a tento systém vlastně e, drží lidi mimo statistiky a současně představuje vlastně vstup do duálního systému učňovského školství a dokonce také někdy k eh, diplomu akademickému. Při minulé krizi ten systém byl přeplněn a lidé to považovali za možnost druhé volby a neefektivní způsob, jak vlastně mladé držet mimo trh práce. Předpokládáme, že bychom chtěli dotovat zaměstnavatele, aby měli vě, větší zájem o učně. První věc je, že se to zdá poměrně obtížné navyšovat zájem o učňovské obory, protože v průběhu let podíl e, učňů na celé pracovní síle je poměrně nevýznamný a klesá. V některých obdobích dochází k poklesům a my jsme zaznamenali, že podíl učňů nereaguje na motivaci ze strany vlády. V Německu jsme zaznamenali několik eh, projektů a akcí, které směřovaly k navýšení povědomí zaměstnavatelů a ve snaze tedy zaměstnat více mladých. A tato snaha tedy nebyla úspěšná, takže Nevěřím příliš, že dotace pro zaměstnavatele by byly efektivní, aby se zvýšil zájem podniků po učně. Když dochází k nárůstu tedy ze strany zaměstnavatelů, sledujeme, že tyto dotace byly vlastně využity proto, aby učňové nahradili kvalifikované pracovníky a o to také nestojíme. Protože důsledkem bude, že vlastně většina učňů nebude zařazena do pracovního procesu po ukončení učení. A má to dopad na nízkou kvalitu e, výcviku, zejména tam, kde nedochází k certifikaci nebo k systému kontroly kvality. A je možné, že tito mladí lidé budou mít e, budou v učení po řadu let, ale potom přijdou o práci. A vlastně nezískáme kvalitní eh, kvalifikaci pro tyto učně. Tito lidé budou mít vlastně budou vlastně tito lidé budou neúspěšní a propadnou u té druhé překážky při vstupu na trh práce a nedocílíme pozitivního účinku z titulu dotace. Kromě toho sledujeme, že zaměstnavatele, kteří eh, najímají, najímají znevýhodněné žadatele, aby získali dotace, vytěsní eh, běžné učně a zaměstnavatelé si zvyknou na dotace v Německu a nebudou ochotni najímat učně eh, za normálních okolností. Takže vidím zde skutečné riziko, že pokud spustíme program dotací na učně, bude to znamenat úpravu dotací a učňové vlastně už nebudou moci být považováni za cený příspěvek pro zaměstnavatele. A to je také argument proti dotování zaměstnavatelů, aby najímali učně. A tím se dostávám k mému doporučení. Domnívám se, že opatření, aby došlo k zvýšení poptávky po práci, by měly být zaměřeny na mládež. Tedy nepodporovat eh, dotace, které jsou cílené pro určitou konkrétní skupinu jako mladé nebo znevýhodněné skupiny, ale když podpoříte poptávku po práci obecně, mladí z toho budou těžit více. Omlouvám se, musíte tedy skončit. Pokud chcete vyplácet dotace, měli byste vyplácet eh, školám za vzdělání, aby došlo k rozdílu mezi městem a vesnicí. A nejefektivnější způsob, jak pomáhat mladým a znevýhodněným lidem, je systém, systém Eh, přímých eh, akcí ve školách, ale nikoli, když eh, jsou již na trhu práce. Děkuji. Děkuji. A třetí odborník, doktor Kristof Menk, je z výzkumného střediska pro vzdělávání a trh práce z Maastrichtské univerzity. Máte také pět minut. Děkuji, já se pokusím být stručný, protože v podstatě mý kolegové se již zmínili o některých bodech. Já bych chtěl zdůraznit konkrétně dva body. Ti, kteří odcházejí ze školy velmi brzy, A ten je zde tedy konkrétní problém potom s odbornou přípravou, s učňovským školstvím co se děje s učňovským školstvím v, obla, v období krize? Je stále méně míst. Předchozí řečník řekl, že ty dotace nejsou až tak užitečné, ale ve většině zemí odborné školství v dnešní době je dotováno nebo tedy nebo daňově zvýhodněno. Takže já se domnívám, že je potřeba pomáhat podnikům, aby vytvářely místa pro učně nebo absolventy učňovského školství, zejména v období krize, tak, aby vlastně to představovalo určitou proticyklickou reakci v obdobích eh, hospodářského rozkvětu je potřeba snížit tyto dotace a v dobých dobách krize je, je zvýšit, aby se došlo k určité rovnováze. Samozřejmě není v tom žádná matematická rovnováha. V období krize se domnívám, že budeme potřebovat eh, určité pravidlo. Můžeme si říci, že v těch bohatých, v těch, v těch bohatších zemích tyto dotace hm, mohou být vypláceny nebo poskytovány pro ty, kteří opouštějí školu velmi brzy. Je to vlastně významný problém. Nejen problém pro ně samé, protože vlastně nemají žádnou kvalifikaci ale stojí také hodně peněz ten systém, takže musíme najít taková opatření, která by umožnila, aby děti zůstaly ve škole až do té doby, kdy dosáhnou takovou úroveň vzdělání, která jim umožní dosáhnout, dostat se na trh práce. Zejména se jedná o dvě opatření pro ti, kteří předčasně nebo velmi záhy opouštějí školu, tak je potřeba, aby škola byla považována jako místo pro transfer vědomostí. Mladí mají často mnoho problémů. Jsou to složité problémy a je tedy nezbytné, aby do škol chodili sociální pracovníci, odborníci na mládež, tak, aby vlastně předcházeli tomu problému ještě předtím, než by ty problémy nastaly. Je potřeba skutečně působit na velmi, už na malé děti nebo na velmi mladé, aby se rozhodli, jakou odbornou přípravu chtějí dělat a tak dále, že oni sami nejsou někdy toho schopni, takže nechají školu být, prostě odejdou, protože někdy předtím udělali, mnoho let předtím udělali špatnou volbu. Takže orientace na směr směrování těch lidí, to je skutečně nutné během celé školní docházky. A poslední bod, o kterém bych se chtěl zmínit, na regionální, národní i evropské úrovni jak, na jaké úrovni potřebujeme skutečná opatření, protože neznáme vlastně rozsah mobility na evropské úrovni, zejména mobility mladých lidí. Takže potřebujeme místní a regionální iniciativy, tak aby školy a podniky spolupracovaly a poskytovali co možno nejlepší vzdělávání vzhledem k nutnostem a potřebám místních podniků, národních a samozřejmě také evropských podniků. Je potřeba i na evropské úrovni pomáhat, napomáhat těmto snahám a připravovat taková opatření, která posléze umožní zlepšovat mobilitu odstraňováním těch viditelných a neviditelných překážek mezi jednotlivými regiony a zeměmi. Děkuji. Než přejdeme k další části našeho slyšení, tak navrhuji, abychom dali slovo řečníkům, kteří jsou zapsáni na seznamu, tak aby se nám to potom nenakumulovalo všechno na konci, abychom nestratili nic v těch argumentech. Dlužím vysvětlení paní Bauer týkající se smyslu těch masek, ale nejs, není masopust, ale myslím si, že mladí jste, nejste generace budou mít příležitost to za chvíli vysvětlit. Je to ta myšlenka, že když jste mladý stážista, tak jste téměř jako zvíře, velmi anonymní, neidentifikovatelné, často nejsou uznávání. A takže ze symbolu nebudu zde vyvěšovat vlajky na, jako na plenárce, tak zde ze solidarity k ním. Uh, jsem tedy nechala ty masky před mikrofony, ale pokud vám to by to nějak vadilo, tak je můžu dát pryč. Takže na seznamu řečníků pro první část rozpravy je tedy již několik řečníků. Přečtu to a je tam pan Kaza. Morin, monsieur le maire, monsieur Thomas Mann Monsieur Sarkas, les autres, euh... A potom ti další kolegové dostanou příležitost se vyjádřit v následující části rozpravy. Jako obvykle, tak budu nepříjemná a dám vám slovo maximálně na dvě minuty každému, protože máme ještě hodně hostů a myslím si, že bychom skutečně měli to tempo udržet. Pan Kaza. Grazie, prezident. Fortunatament se kolem netlaq minn ftit ieħor għax għandi vot fuq rapporti għaj stess. Děkuji, budu muset brzy odejít, protože v mém výboru se bude hlasovat, tedy ve výboru Ekon. Za prvé chci poděkovat eh, zpravodajce za skvělou zprávu, která je novátorská a realistická. Souhlasím s jejím návrhem jako stínový zpravodaj, avšak eh, chtěl bych předložit některé změny k tomu, co ona navrhuje. Mezi nimi Evropský sociální fond, který by měl být eh, navýšen. Domnívám se, že bychom měli využívat tento fond efektivnějším způsobem. A tudíž eh, předložím pozměňovací návrh pokud jde o absolventy škol, měli by dostat odbornou orientaci a poradenství, aby našli zaměstnání, aby našli práci. Měli bychom také poskytnout poradenství pro předčasné, tedy absolventy Měli bychom využít strategii 2020 a nikoli Lisabonskou strategii. Jsem přesvědčen, že v této fázi bychom měli přikládat větší význam strategii 2020, 2020 a nikoli strategii, tedy Lisabonské strategii, která nedosáhla sílu, které jsme zamýšleli. Měli bychom také hovořit o finanční nezávislosti pro mladé neměly by záviset na státní pomoci. Proto bychom to měli spojit s celoživotním vzděláváním, což je velmi důležité a na tom bychom měli pracovat. Důležitá myšlenka byla evropská záruka pro mládež. S tím plně souhlasím. Myslím, že roční hodnocení ze strany komise je příliš eh, velkou zátěží. Myslím, že dvouletá lhůta pro analýzu ze strany komise by byla dostačující. To byly mé hlavní obavy. Zpráva je velmi kvalitní a nechci navrhovat další změny. Chci poděkovat i expertům, jejich příspěvek byl velmi pozitivní. Děkuji, kolego. Mohu teď vyzvat příští následující řečník. Budeme mít ještě příležitost diskutovat o zprávě paní Turlen a o těch pozměňovacích návrzích, které byly předloženy, ale hm, jestli bychom neměli tedy soustředit ty případné otázky na naše odborníky, paní Silvana Mrapty. Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε που καθυστέρησα, αλλά είχα καλύψει και εγώ με τη μάσκα το μικρόφωνο. Děkuji. Já zde mám tou maskou jsem si schovala <laughs> mikrofon, takže ji musím dát pryč. Chtěla bych poděkovat Emily Turunen za vynikající práci, kterou odvedla. Domnívám se, že bychom měli zaznamenat tu skutečnost, že je to skutečně vhodná zpravodajka pro tu příslušnou zprávu, protože bych ráda připomněli, že to je nejmladší poslankyně z našeho Evropského parlamentu a navíc pochází z Dánska, což je země, která dokázala zlepšit situaci, pokud jde o trh práce pro mladé lidi. Takže myslím si, že nám skutečně může poskytnout informace, které ostatně již jsou uvedeny v její zprávě. A jak řekla naše předsedkyně, tak budeme mít ještě příležitost diskutovat o této zprávě později. Ale já bych ráda kvalifikovala tuto zprávu jakožto ambiciozní, nadějnou a která také vyjmenovává eh, mnoha přání cíle, ale myslím si, že aby se staly hmatatelnými, tak v následujících týdnech a do 31. května, což je lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů, tak myslím, že budeme mít ještě příležitost vytvořit takový rámec, který umožní uplatnit některé body, například bod 18 týkající se záruky. Myslím si, že bychom měli eh, zpracovat takové znění, které by nám umožnilo, myslím si, že všichni zde, k tomu budou moci přispět, abychom skutečně pomohli mladým lidem. Já se zde nebudu zabývat obsahem této zprávy, ale poté, co jsem pozorně vyslechla ty tři experty, tak mám dojem, že zásadní věc, to je vzdělání. To znamená, že bychom zde měli spíše předcházet, než napravovat. Je lepší poskytovat eh, finanční prostředky a věnovat veškerou pozornost školní docházce, než abychom potom byli eh, nuceni čelit problémům. Pokud se týká vzdělávání, tak bych chtěla položit otázku našim odborníkům. Otázka zní, zda vzdělávání by nemělo být cílené, zacílené tedy na ta odvětví, která jsou nezbytná pro naši společnost. Za druhé, co se týká stáží a e, učňovských e, stáží, ano, já už se chýlím ke konci. Takže mám pocit, že ty stáže jsou takovým práškem, takovým aspirinem proti krizi, proti nezaměstnanosti, ale to nemůže být dlouhodobý lék, musí to být jen před, před, před, před dočasné, takže myslím si, že stáže mají být placené, i když jen symbolicky. Děkuji. Další řečník. Já, ich möchte direkt... Ano, já bych chtěla navázat přímo na to, kde skončila paní Rapty a to téma praxe, tedy stáže a chtěla bych poprosit také o názor odborníků. A neměli bychom také Měli bychom hovořit obecně o situaci stážistů v Evropě a všichni zde v parlamentu bychom se měli tomuto tématu velmi pozorně věnovat, protože také zde v parlamentu, když se podívám na internetové stránky parlamentu, tak se zde nabízí bezplatné stáže na čtyři měsíce. Takže myslím si, že když se zde věnujeme takovému tématu, statutu mladých lidí, tak bychom měli sloužit také jako dobrý příklad my jakožto poslanci bychom měli nabízet placené stáže, protože to už umožňuje potom snadnější přístup do pracovního místa a získání práce. Proto bychom měli také se určitým způsobem dohodnout na to, abychom vytvořili dobré rámcové podmínky a, a apeluji také na administrativu parlamentu, aby vlastně se tato placená místa pro stážisty vytvářela. Děkuji paní Moren, potom pan Helmer, děkuji paní předsedkyně. Poté, co jsem vyslechla tři odborníky, tak se domnívám, že první otázka, kterou bychom si měli společně položit, je, jaký smysl dáme škole. Zda škola je proto, aby udržela mladé lidi ve škole, byť proti jejich vůli, aby je tedy udržela ve škole až do potřičné úrovně, anebo ta škola je proto, aby vzdělávala mladé lidi a aby je dovedla k určité úrovni diplomu, která jim pak umožní začlenit se na trh práce a otevřít jim dveře na evropský trh práce. Myslím si, že tak, jak jsme dnes ráno měli, bychom neměli směřovat, nemůžeme směřovat k evropskému prostoru práce, pokud škola nebude hrát tuto prvotní úlohu. Takže vraťme se ke smyslu školy, to, která by neměla být udržet ty mladé lidi, ale skutečně vzdělat až do dosažení patřičného diplomu. A za druhé, pokud se týká opouštění školy bez kvalifikace, to je skutečně obrovský problém v celé Evropě že je opravdu takové množství mladých, kteří odcházejí ze školy bez dosažení kvalifikace. A slyšeli jsme zde, že je potřeba, aby sociální pracovníci chodili do škol, aby skutečně se zaměřovali na to témato kvalifikace. To vyžaduje individuální přístup a vyžaduje to spojit školitele ze školy s externími pracovníky, kteří jim vlastně vnesou to, co mladí lidé potřebují jako pro pomoc. Tedy jako pro vzdělávání a pomoc. Potom je specifické zacházení tedy s absolventy učňovského školství. Hovořilo se zde o nasměrování a potom ten třetí bod, o kterém bych se chtěla zmínit, jsou ty stáže, učňovské stáže. To znamená, to jsou jednotlivé prostředky pro přechod od, ško- ke, od školy do práce, tedy do zaměstnaneckého poměru. Chtěla bych upozornit na problémy, které mají mladí lidi e, s tím, aby skutečně našli pracovní místa, byť i na tyto stáže proč, to je skutečně obrovský problém a víme to všichni, protože všichni jsme jednoho dne někde pomáhali, takže je to obrovský problém, který pochází také z té skutečnosti, že aby ta stáž nebo učňovský pobyt v podniku byl skutečně efektivní, tak musí být nějaký mistr nebo někdo, kdo vede to, toho stážistu v tom podniku, aby byl prostě nějaký tutor, který skutečně poskytne pomoc a který hraje tu roli toho mistra, toho učitele a také na toto bych chtěla upozornit. Děkuji pan Helmer, potom pan Tomas Mann. Celá diskuse, kterou jsme zatím slyšeli, se soustředila do značné míry na vzdělávání, odbornou přípravu, učňovské školství a podobně. A to je vše velmi důležité, ale řešení se točí kolem tedy zvýšení věku povinné školní docházky. A také jsme zmiňovali stále, více, stále vyšší vládní výdaje. A Cynický názor byl, aby mladí tedy nebyli na seznamech nezaměstnaných a aby radši byli ve škole. My jsme vlastně nezvážili poptávku, zabýváme se pořádnou nabídkou. Lidé, když budou dobře kvalifikovaní, tak najdou místo, ale pokud nebudou pracovní místa, máme celou řadu absolventů s, s krásnými tituly a diplomy, kteří eh, pracují u McDonalda. A měli bychom se zabývat eh, stranou poptávky na trhu práce. Podniky budou investovat do eh, fixních výrobních prostředků nebo do zaměstnanců, pokud se jim to vrátí a pokud dojde k ekonomickému růstu. A proto bychom měli zvážit, zda by nebylo, zda, by, zda má dojít k většímu donucování a k větším výdajům vlády, anebo stimulovat ekonomiku. A když budeme stimulovat ekonomiku, tak poptávka po zaměstnancích a míra zaměstnanosti vyřeší tyto problémy sama. To je ten spor. Omlouvám se, že tady otravuju tím, co tady stále opakuji, a když budou nižší daně a méně regulace, tak bude více zaměstnanosti a méně nezaměstnaných. Děkuji, pane Helmere. Nemusíme s vámi souhlasit, ale umění komunikace je často uměním opakování. A všichni to asi musíme zvládat. Pan Thomas Mann a pak pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl se zabývat jedním tématem, které mi leží obzvláště na srdce, a to jsou ty odchody ze školy. Mnoho lidí se ve škole nudí, protože evidentně mají takové vzdělání, které jim moc nedává, protože někteří mají spíše praktické nadání, praktický talent a pokud si nevyberou špatně, vyberou špatně to vzdělání, tak konstatujeme, že nedělají pokroky. Jsem rád, že zde máme dobrý příklad, jak můžeme v Evropě pomoct, pomoc v rámci Evropského sociálního fondu. Tam je například možnost těm, kteří nedokončili eh, školní docházku, aby dostali možnost mít, zís, pracovat v malém týmu a získat pracovníka, který se o ně bude eh, starat protože ta skupina je velmi málo početná. Ale co se u toho děje? Ti, kteří eh, vlastně nejsou, nemohou získat místa, tak odejdou ze školy, mají zkušenosti z podniku několik měsíc, potom získají zase nové znalosti ve škole a potom mají takový zážitek, že jsou potřební, že je někdo potřebuje, že mají svou vlastní kvalifikaci, takže mají pocit, že lidsky dělají pokraky a získávají větší sebevědomí a myslím si, že to je ovlivní pro další kariéru. Čili co investujeme v tomto mladém věku, tak určitě se nám vyplatí v budoucí, jako budoucí investice, protože bude méně nezaměstnaných, méně kriminality a tak dále. Čili musíme začít skutečně od začátku. Ano, to vyžaduje peníze, musíme vést boje na národní politice, když investujeme do vzdělávací politiky nebo do odvětví u nás. To skutečně skutečně musíme právě hovořit a generovat se právě v oblasti vzdělávání, protože když využijeme těchto mobilizačních možností, tak si myslím, že budeme dávat v Evropě velmi dobrý příklad a určitě to bude dobrý základní kámen. Já musím bohužel odejít do jiného na výboru, protože budeme hlasovat, ale dva mý kolegové jsou zde a budou všechno sledovat, protože to znamená, jak budou reagovat naši odborníci. Děkuji. Nyní dám slavo panu Alessandru Čerkasovi a potom paní Turunen, aby případně mohla položit otázky našim odborníkům. Tak pan Serkas. <clears throat> Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vypadá to, že vzdělání je něco základního, abychom čelili problému nezaměstnanosti mladých. Ale já pocházím ze země, kde máme zkušenosti s obrovskými čísly nezaměstnanosti mladých. My máme velké vzdělání, ale to neodpovídá potřebám trhu. Ve Španělsku máme dvakrát eh, tak velké nedokončení školní docházky jako v jiných zemích, ale máme eh, mnohem více také poptávky po odborném vzdělání, takže máme miliony pracovních míst, eh, na kterých pracují přestěhovalci a nemáme samotné Španěly, kteří by tato místa zaplnila. Takže se vzdělání nepřizpůsobuje tomu, co si žádá pracovní trh. My již nenecháváme nikoho bez vzdělání. Takovým způsobem když nepřizpůsobíme vzdělání, to je možná důvod toho, proč mladí lidé nemají úspěch v mé zemi. Dále se zde hovořilo o tom, že mladí lidé to je skutečně velmi křehká část obyvatelstva. Já bych se chtěl zeptat odborníků, jestli bychom nemohli také stanovit ten zákon, že čím více se poškozují průmyslové vztahy, když jsou horší pracovní vztahy v Evropě, tak tím budou e, na tom hůř mladí lidé. Když je pracovní trh horší, když je rozdělení, tak za to budou platit mladí lidé, ty budou oběti. A poté se bavíme zde o tom, jakým způsobem tento problém vyřešit. Nebylo by inteligentnější nemít takové nedostatky, které oslabují sociální ochranu protože mladí lidé na to doplácejí. A poté my platíme programy, abychom to nějakým způsobem vyřešili. A poté bych se chtěl zeptat paní zpravodajky, které blahopřeji k její práci. Máme zde odstavec F a ve španělštině zde stojí něco hrozného. To znamená, že viníci za to, že v Dánsku, ve Spojeném království nebo ve Francii mladí lidé nemají úspěch, protože nemají stipendia nebo nemají e, žádné dotace. Možná, že je to omyl, možná, že je to špatný překlad, ale každopádně bych rád věděl, jaká jsou přesně kritéria se odstavce F. Děkuji. E, merci. Děkuji, paní Torunen, ještě dávám slovo, ale buďte stručná, prosím vás. Mám se, že to není chyba v překladu. Já to zdůrazňuji Budeme mít možnost se k tomu vrátit, prosím. Já se k panu Serkasovi ještě vrátím. Děkuji, že jste sem přišli a že jste nám poskytli velmi stručné a konkrétní prezentace. Mám jednu otázku, možná více. První. Myslím, že je velmi důležité eh, rozlišovat stáže a učení. To jsou tedy různé obsahy a týká se to o různých otázek. Máme vlastně příliš málo učňovských eh, oborů a příliš mnoho stáží, které nahrazují různé učňovské obory. A já souhlasím s tím, že to je vlastně vstup do, nebo pří, příležitost, jak vstoupit na trh práce. A když máte kvalitní vzdělání, a souhlasím s panem Helmerem. Vidíte vysoce kvalifikované absolventy, kteří pečou hamburgery u McDonalda. A jaké jsou vyhlídky po získání kvalifikace? Pan eh, Cvik řekl, že bychom neměli dotovat zamě- zaměstnavatele, aby přijímali učně. Měli bychom je nutit, nebo jak, jak to řešit tedy? Pan Meng zmínil, že na místní a regionální úrovni můžeme skutečně ovlivnit zaměstnanost mladých. A národní a evropská úroveň by to měla podporovat. Jaké iniciativy v tomto směru doporučujete? Dám opět slovo každému z expertů na dvě minuty. Začnu profesorem Brunelem. Děkuji za otázky samozřejmě se ke všem nevyjádřím. Jedna věc týkající se vzdělání. V průměru větší míra vzdělání zvyšuje pravděpodobnost zaměstnání. Čím více jste vzdělání, tím máte větší šanci získat zaměstnání. Já neříkám, že pravděpodobnost také může být nulová, ale čím více jste vzdělaný, tím je také pravděpodobně, že, že získáte další vzdělání. A i v dospělosti to platí. Takže vlastně vzdělanost je vstupenkou k zaměstnání, ale není to jediný předpoklad. Souhlasím s poznámkou, která zazněla o straně poptávky. Kdyby Evropa měla deruglovat eh, trh s výrobky, to by zvýšilo zaměstnanost a také by to zvýšilo možnost eh, vzdělávání. Já jsem trošku, mám pochybnosti o dotacích do vzdělávání, protože důkazy zatím se neobjevily, že by to fungovalo. Možná makroekonomické politiky by zde byly úspěšnější. Děkuji. Děkuji. Pan Tomas Cvik. Byla tu přímá otázka týkající se dotací. Evidentně nutit zaměstnavatele, aby přijímali určitě, to není dobrý nápad. skutečně by bylo lepší získat eh, pro mladé přiměřené vzdělání a potom jim dát lepší možnost eh, získat přiměřené učení. A nutit eh, někomu vnucovat učně není, není vhodné. U většiny lidí je deficit informací. Všichni, muži chtějí být eh, automechaniky a ženy kadeřnicemi, protože nevědí, co by se pro ně hodilo. Takže poradenství a informace jsou velmi důležité pro to, aby lidé získali více informací a aby také se dostali do kontaktu se zaměstnavateli ve svém regionu. A tam, kde školy aktivně oslovují místní zaměstnavatele, aby došlo k souladu, tedy k možnosti studentů a zaměstnavatelů, tak potom je také jednodušší získat eh, příslušné dotace. Děkuji doktor Kristof May. Uh, let me make two points with... Děkuji, já bych měl dvě připomínky, abych tady zareagoval na otázky, které jste zazněly. První otázka se týkala mě, protože jsem hovořil o iniciativách na lokální a regionální úrovni a co vlastně mohou dělat státy a Evropská unie. I když je potřeba začínat na místní a regionální úrovni, protože je to tam, kde vlastně ty školy, podniky a univerzity mohou spolupracovat, ale nicméně máme ekonomická odvětví, která jsou koncentrována spíše na regionální úrovni. A problém je, že ekonomická krize postihuje různé regiony jinak, protože tam jsou různá eh, hospodářská odvětví. A potom na národní a evropské úrovni je potřeba pomáhat regionům, kteří eh, čelí té obtížné situaci, protože samozřejmě je potřeba, aby zde docházelo k transferům. Důležitý bod týkající se proticyklických dotací pro učně je skutečně potřeba, aby chom byli velmi přesní, když se rozhoduje o tom, kdo má být příjemcem těch dotací. Podle mě jediné podniky, které mohou získat dotace v průběhu ekonomické krize, to jsou podniky v těch odvětvích, kde se, jsou velké možnosti do budoucna, protože jinak je riziko, že budeme dotovat učně, učení, učňovské školství v těch odvětvích, ve kterých nejsou dobré ekonomické perspektivy a že budeme vzdělávat lidi, kteří potom nebudou moci najít pracovní místa. A rozdíl mezi stážisty a učni je ten, že učení, odborné přípravy, to jsou dlouhodobé programy, kde je škola, tedy odborná příprava, diplom nebo nějaký učňovský list, který umožňuje mladým získávat práci. A stážisté, podle mě, nebo stáže, to je něco, co by mělo nebo co je vyhrazeno těm, kteří procházejí vzděláním, které, a je to doplňkové k tomu vzdělání, ale nemůže to nikdy nahradit. Děkuji. Za sociální partnery dávám v abecedním pořadí nejdříve slovo paní Julian Biersa. Eduk. Máte slovo na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Než dám stanovisko naší organizace, tak bych chtěla přivítat iniciativu této zprávy, která podle mého názoru pokládá zásadní otázku pro mladé Evropany a představuje zásadní výzvu pro Evropskou unii. Zabývat se těmito otázkami, to je samozřejmě otázka číslo jedna pro mladé Evropany. Vzpomeňme si na Eurobarometr 2002, kde zaměstnanost mladých lidí a boj proti nezaměstnanosti mladých bylo skutečně eh, cíl číslo jedna před demokracií a lidskými právy. Jaký je přístup k mladým v Evropě? mladí lidé se chtějí vzdělávat, chtějí mít kvalitní pracovní místo a bydlení. Mladí lidé jsou ohroženi, je to mimoř ohrožená skupina v té době, kde vlastně pracovní místa jsou nestabilní. Všichni známe prostředí a podmínky současné hospodářské a finanční krize. Nezaměstnanost stoupá, což ta zpráva vyzdvihuje. A pro mladé evropské občany, kteří mají to štěstí, že mají místo, tak ta místa jsou často nejistá. Dvě třetiny mladých Evropanů v současné době pracují na dobu určitou, brigádnickou práci nebo v sezónní práci zastávají, anebo někdy nelegálně, nevím, tato místa jsou často spojena s obtížnými pracovními podmínkami, s nízkými platy, nedostatečným vzděláváním a nedostatečnou sociální ochranou a perspektivou další kariéry. Takže není, musím vzpomnět, že smlouva na dobu neurčitou by měla být normou, zatímco bohužel je to považováno stále za privilegium. Samozřejmě tato situace má dopady na život mladých lidí, někteří z nich závisejí na státě nebo často na rodičích také, nebo na prarodičích někdy. Samozřejmě, kdy třeba bydlí s nimi nebo mají těžko, těžko získávají samostatné bydlení a vytvářejí si rodinu velmi obtížně. Jaké je tedy, jaký je signál ze strany odborové organizace, když se hovoří o zaměstnanosti mladých lidí, tak ta správná otázka je především otázka bezpečnosti, stability a kvality pracovních míst pro mladé lidi. Samozřejmě aktivní politiky na pracovním trhu musí být eh, prováděny ve spolupráci se sociálními partnery. Mělo by se předcházet riziku vyčlenění pro mladé lidi. My, Evropská odborová federace, chceme skutečně se zaměřit na flexikuritu, která by měla být jednou z hlavních směrů, kterými bychom se měli ubírat, ale zdá se nám to také riskantní a nevhodné považovat to za jediné východisko. Situace, která byla popsaná předtím, vyzdvihla určité problémy s nestabilitou u mladých lidí, to prostředí vlastně je, je takové, že často flexibilita je lid, mladým lidem vnucována bez té druhé podmínky, kterou je ta bezpečnost nebo zajištěné pracovní místo. Za druhé je potřeba přijímat vhodná opatření a politiky pro zlepšování situace mladých lidí a zejména vést trvalý dialog se sociálními partnery, zejména s odborovými organizacemi. V tomto rámci ta zpráva odkazuje na iniciativy typu Evropského paktu pro mládež. To by nemělo být pouze mrtvým dokumentem, ale měl by se skutečně uplatňovat a v jednotlivých členských státech by to mělo být povinné tak, aby se předcházelo dlouhodobé nezaměstnanosti aby se zajišťoval lepší přístup k pracovním místům po vzdělání. Potom je důležité, aby všechny vlády zajišťovaly přístup ke kvalitnímu vzdělávání, skutečně přístupnému pro všechny občany, nezávisle na vyznání, etnickému původu a tak dále. Je potřeba skutečně, aby ten správný diplom a správné vzdělání e, zlepšovalo to situaci, přestože to není zárukou pro získání pracovního místa. Mladí lidé musí vědět, jaké mají šance na pracovním trhu, než se rozhodnou pro nějaký směr svého vzdělávání, aby tedy věděli, zda na konci toho vzdělávání mají šanci získat práci a v jakých poměrech je ta, musí být také přijata opatření pro předcházení předčasného ukončování školní docházky, ale o tom se již zde také před chvílí hovořilo. Ještě poslední dva body za nás. Chtěla bych vás informovat, že v rámci kampaně 2010 za nový sociální díl a chceme také zaručit mladým lidem, nabízet jim vzdělávání, školení a kvalitní pracovní místa. Plně podporujeme tuto myšlenku a je to perspektiva, kterou zohledníme na konferenci v Madridu koncem dubna, která se bude soustředovat na tyto otázky přístup mladých lidí na pracovní trh. A poslední trh měla by to být záruka pro budování Evropy. Děkuji. Děkuji za Business Europe, pan Matthew Higgin. Thank you, Chair. Uh, I'd like to firstly quickly... Děkuji, pane předsedo. Já bych se na začátku chtěl přidat k blahopřáním k této iniciativě, která je skvělá. My jsme si již vyslechli, že je to letitý strukturální problém. Současná krize ho jen zhoršila. Kromě toho, polovina evropských zaměstnavatelů ho považují jako oblast, o které se musí hodně přemýšlet, pokud jde o politické reformy, musí se zlepšit evropská konkurenceschopnost a musí se také ujistit, že nedosáhneme takové situace, kdy nadání mladých lidí bude podhodnoceno, nebude oceňováno. Vzhledem k ča- nedostatku času budu hovořit o dvou záležitostech. Budu se snažit neopakovat to, co již bylo řečeno budu hovořit o vzdělání a o reformách pracovního trhu. V tomto směru strategie po 2020, tak si myslíme, že tyto iniciativy jsou skvělé, nejsou možná eh, zcela nové, ale dodávají jisté nadšení tomu, co potřebujeme v oblasti vzdělávání eh, v, na trhu práce u mladých lidí. Co již bylo řečeno o Evropě a 2020, my se chceme připojit k tomu, co zde již bylo řečeno, pokud jde o vzdělání, o pracovním trhu. My z Business Europe jsme předložili publikaci Růst po růstu na období 2010-2014, kde jsme jasně řekli, že růst musí být prioritou. A pokud budeme investovat 2 až 3 do tohoto potenciálu, budeme mít víc než 6 milionů 200 tisíc pracovních míst v Evropě tak rychlý bude růst, který si přejeme. Takže v roce 2000, po roce 2020 budeme mít takový počet pracovních míst na pracovních trzích. Sociální partneři nedávno schválili rámcový eh, projekt, který, rámcovou dohodu, která bude schválena příští týden, což bude velmi cenný přínos pro růst. Pokud zohledníme situaci demografického růstu, nemůžeme tolerovat situace, ve kterých zde budou nedostatečně zastoupené skupiny na pracovním trhu. Ale hlavní záležitostí je, a nechci se zde opakovat, pokud jde o vzdělání a školení, problém je ten, aby eh, vzdělání odpovídalo poptávce pracovního trhu, jakým způsobem to vše e, zpracovat. Musíme pomáhat mladým lidem a také podnikům, aby se zapojili do první fáze vzdělávací struktury. Podniky musí říci, jaké mají potřeby na pracovním trhu a tuto informaci musí mít studenti. My jako Business Europe potřebujeme nejlepší reakci a potřebujeme vědět přesně, k jakým změnám dochází. 18 milionů pracovních míst, která vzniknou do, roce, do roku 2020, budou vyžadovat ještě vyšší vzdělání a kvalifikace. Pokud se podíváme na počet volných pracovních míst, které vzniknou v členských státech, budeme mít vysokou nezaměstnanost. Budeme potřebovat 800 tisíc míst, e, e, pracovních míst v Německu. To vše obsahuje dokument komise New Jobs. Každopádně ale nesmíme podceňovat odborné vzdělání a školení. Zaměření na vzdělání eh, může vytvořit lepší podmínky, zvláště pokud jde o politiku zaměstnanosti. Podniky, které budou potřebovat podporu, tak eh, musíme zajistit někoho, kdo jim tuto podporu poskytne. Některé pracovní trhy nejsou příliš flexibilní Práva mají pouze ti, kteří jsou uvnitř tohoto pracovního trhu a nikdo jiný. Ty země, které jsou takto založeny, nezajišťují, že budou mít to největší nadání se zastoupených skupin. Děkuji. Děkuji. Nyní se dostáváme k otázkám členů. Máme pět řečníků, padám, paní Lin, potom paní Pascal Griny. Předpokládám, že nehovoříme zatím o zprávě, protože jsem se zapsala eh, hlavní téma, které vysvítá z projevu všech řečníků, ať je to EOK nebo Business Europe, je vlastně uvést do souladu kvalifikaci a požadavky na konkrétní pracovní místo. Samozřejmě my nemáme kompetence v oblasti vzdělávání v Evropské unii. můžeme hovořit o stážích, můžeme hovořit o učňovském školství, ale co si myslíte o jednotlivých programech, které existují v členských státech a jak se poučit z osvědčených postupů v členských státech, protože některé členské státy, eh, některé jsou uvedeny v dokumentech a ve zprávě, které jsme zde dostávali po celá léta. Někde stáže fungují, v některých státech se daří mnohem lépe v této oblasti než v jiných. Jak tyto informace zprostředkovat? Protože já myslím, že v tom nejsme dostatečně úspěšní v Evropské unii. Kdo by měl mít tuto úlohu? Tedy zajistit, že to, co je dostupné, by mělo být zprostředkováno. A jak bychom měli tedy měnit situaci v těch členských státech, kde tato učňovská místa, tyto formy tedy učňovského školství neexistují. A jak zařídit tam, kde to existuje, aby to mohlo existovat i do budoucnosti. A to, co bylo řečeno o stážích, já jsem přesvědčena, že stáže by měly být omezena na tři měsíce a tato, tyto stáže by měly být eh, placené, protože jinak je to vykořišťování. Ale je třeba zajistit, že se zajist, zajistíme, že se budeme zabývat tím, co probíhá v jednotlivých eh, členských státech. A nejsem si jistá, že něco existuje takového. Paní Gruny a paní Blinkevičute. Ano, děkuji. Takže pochopila jsem, že o té zprávě ještě budeme mít možnost hovořit potom, takže se soustředím na otázky, které bych chtěla položit eh, hostům zde přítomným ty děti, které neuspějí ve školní docházce, to je samozřejmě obtíž, protože hm, nechodí do školy, nedaří se jim, co jim tedy můžeme nabídnout, co pro ně můžeme navrhnout, protože v podstatě to jsou někdy příliš mladé, ještě děti v podstatě na to, aby mohly nastoupit do podniku, takže já si myslím, já bych chtěla vědět, jaký je váš pocit tady u těch dětí, které neuspějí ve školní docházce a prostě odmítají jakékoliv vzdělávání, že to existuje. A co se týká té orientace těch směrů, můžete nám udělat určitou představu, jaké směry například ve Francii se ty směry nebo ta orientace nezměnila od té doby, kdy já jsem vlastně se rozhodovala pro svou profesní dráhu. Dnes jsou samozřejmě určité předpisy nebo texty, které nám pomáhají řešit toto téma, ale myslím si, že to je skutečná otázka, jak to udělat, abychom nasměrovali mladé lidi a abychom vlastně svět, abychom školství, svět vzdělávání přiblížili podnikové sféře, protože tyto dva světy nejsou vždy zcela spojené a tak dále, je to také problém. A potom, a hodně se o tom hovoří, vlastně pojítko mezi školstvím nebo vzděláváním a trhem práce co je to co, to, co chtějí dělat ti lidé a co mohou dělat a potom také, jaké místo můžou potom získat. Takže zatím vším jsou také nové obory, ty nové, ta nová pracovní místa, která se nabízejí dnes nebo budou nabízet za deset let, jak tedy toto všechno skloubit a pokusit se mladým lidem nabídnout co nejlepší vzdělávání, co nejlepší odbornou přípravu a potom se zde hodně hovoří, méně vy jste o tom mluvili, ale více vaši kolegové o tom, že v podniky, že je potřeba, aby brali stážisty, aby je platili a tak dále. Ano, já už se chýlím ke konci. Jen jedna otázka, jak hledat ty podniky, protože je jich čím dál více, ale je spoustu mladých lidí nebo rodičů, kteří mi říkají, pomožte mi, nepodaří se nám najít pro ně odpovídající stáže. Děkuji paní Blinkevičute nyní dvě, na dvě minuty. Děkuji, já bych chtěla poděkovat Emily Turunen za dobrou zprávu a děkuji také expertům a sociálním partnerům za prezentace. Souhlasím, že je velmi důležité řešit nezaměstnanost mladých. A tyto otázky by měly být prioritou v našem programu. Víme, že v řadě zemí EU je nezaměstnanost mladých vyšší než je průměr a je to problém ve společnosti. Začát, úspěšný začátek eh, pracovní dráhy může ovlivnit vlastně celý další život a aktivitu na trhu práce také. A měli bychom věnovat pozornost začátku profesní dráhy mladého člověka, abychom vlastně podporovali úspěšný vstup na, na trh práce a v současnosti je téměř nemožné vstoupit na trh práce, protože největším problémem je, že nikdo nechce zaměstnat čerstvého absolventa z univerzity, kdo tedy nemá pracovní zkušenosti. Tedy problémem pro absolventy je, že je tu přechodné období mezi školou a zaměstnáním se stává složitým a dlouhým obdobím. Tedy na evropské úrovni bychom měli podniknout nové iniciativy, abychom zajistili mobilitu, kvalitu stáží a úplnou účast všech mladých ze společnosti. Na národní úrovni systémy vzdělávání by se měly zkvalitnit. Je třeba využít eh, znalostí a eh, hlavním cílem by měl být dynamický trh práce. Je důležité, aby investice byly v tomto směru tedy efektivně využité. Děkuji. Nyní dám slovo paní Hirš a potom paní Figredo. Paní Morá, vy už jste hovořila, takže uvidíme, jestli máme ještě čas. Paní Hirš. Ähm, Děkuji. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom hovořili o tomto tématu, i když musím dát kolegům zapravdu, že je stále aktuálnější, ale ten problém v podstatě existuje již velmi dlouhou dobu. Myslím si, že musíme rozlišovat zcela jasně mezi těmi mladými lidmi, kteří takzvaně vypadnou z toho školního systému, protože prostě jako není pro ně vhodný. Já si myslím, že zde diskutujeme stále o vypadnutí ze školního systému. Možná, že ty školské systémy nejsou pro ně zcela uspůsobené, že by byla potřeba určitá flexibilita. Jsou určité projekty, jak vlastně dát mladým lidem z jejich schopnosti možnost, aby znovu získali sebevědomí, aby, aby měli, že mají pro něco prostě nadání. Do toho se musí asi investovat. Samozřejmě musí se to potom v politice také prosazovat. Vidíme spoustu projektů, kteří jsou určité pilotní projekty, probíhají jeden, dva nebo tři roky, jsou úspěšné a skutečně potom ti mladí lidé mají potom lepší možnosti najít zaměstnání. Takže myslím si, že to je jedna oblast. A druhá oblast, o které se hovoří, to jsou ti lidé s dobrým vzděláním, dobrou kvalifikací kteří vlastně jsou třeba potom chybí jim určitý vztah s praxí, protože pocházejí spíše z toho akademického vysokoškolského prostředí. Musíme jasně rozlišovat mezi tím, a kde vidím skutečně nebezpečí, a to bych chtěla slyšet také od expertů, jak daleko vlastně ta regulace tady tomuto brání. V Německu například máme problém, že se mladým nabízejí zakazuje 20, od 22 hodin pracovat, takže každý mladiství ve věku 16, od 16 let nemůže třeba pracovat v gastronomii nebo v hotelu, protože každý zaměstnavatel řekne, přijít prostě až ti bude 18. Takže jsou, je určité předpisy, které byly asi dobře myšlené, ale v podstatě potom brání těm mladým, aby se začlenili do toho profesního života, takže tím bychom se měli také zabývat. Děkuji, paní Pirel. Obrigada. Este é de facto um muito importante. Děkuji. To je velmi důležitá diskuse. V současné době nezaměstnanost mladých lidí to je velký problém. 21% našich mladých lidí jsou nezaměstnaní. Souhlasím s tím, co již řekli předřečníci, že období stáže by neměly být jako záruka zaměstnanosti pro podniky. Také se musí jasně definovat stáž eh, učně, pokud jde o odměňování a další podmínky, aby tak podniky nenahrazovaly zaměstnance učni, stážisty, protože v mé zemi se tak děje v mnoha případech. Já jsem si vyslechla některé komentáře a moje druhá otázka se bude týkat odborné přípravy. Zvláště pokud jde o předčasné ukončení školní dokázky. Takové ukončení školní docházky je spojeno s různými prvky, například se vzděláním, které nehledí na různé specifické požadavky mladých, na jejich cíle. Ve škole se také odráží problémy nezaměstnanosti a chudoby. My nemůžeme izolovat problém předčasného ukončení školní docházky od dalších sociálních problémů, které mohou ve společnosti existovat. Musíme proskoumat, proč máme tak vysoká čísla předčasného ukončení docházky. Měli, mladí by měli studovat a neodcházet ze školy, Bůh ví, kam často v samotných školách můžeme nalézt řešení. O ukončení školní docházky ještě budu hovořit později. Děkuji. Děkuji, ještě vám dám slovo později a nyní Otázka je, zda by se neměly zakázat stáže mimo odbornou přípravu. A co si myslíte o návrzích paní Turunen, které by spočívaly v tom pod bodem odůvodnění F, že by minimální mzda určitá, jako například v Dánsku a tak dále, by eh, brání mladým lidem stát se dospělými a nezávislými, jak řekl pan Cerkas. Každý, máte každý dvě minuty. Ne, protože pokud nedám slovo mladým, tak to by nemělo potom smysl. Takže paní Julian Bier. Dvě minuty tour de force. Alors quatre... Dvě, dva minuty, takže Chtěla bych reagovat na jednotlivé otázky. Ta první otázka týkající se učení a stáží. Nebudu se vracet k těm definicím profesora Menga, která nám velmi vyhovuje. Je potřeba odlišit statut stážisty a statut učení učně. Pokud se týká stáží, tak bych chtěla zdůraznit další připomínku. Pro nás ta stáž samozřejmě musí mít určitý rámec na základě dohody, musí být odměňována a nemá nahrazovat pracovní místo, které by mohlo být skutečným pracovním místem, takže nechceme aby stážisté byli levná pracovní síla. Druhá věc se týká orientace nebo toho nasměrování. Klíč je ta volba, to rozhodnutí. Mladý, aby mohl vybrat odbornou případu, přípravu, tak musí vědět, k čemu se vlastně zavazuje. A to často tak není. Takže je potřeba informovat ho o pracovních příležitostech, to znamená, ať se rozhodne pro jakoukoliv odbornou přípravu, jaké pracovní místa, jaké pracovní trhy se mu potom nabízejí. Nejde o to, aby se mladí lidé naformádovali a řeklo se, to je prostě povinná fáze, to musíš projít, takže informování, nasměrování a volba. Opouštění školní docházky, to se ani tak nesouvisí s oblasti odboru. Ty podmínky jsou dosti složité a to je tedy to období finanční a hospodářské krize, která samozřejmě působí problémy pro mladé lidi a to jsou samozřejmě potíže s pracovním trhem a proto my chceme se zavázat k politikám integrovaného a pro pracovního trhu a aby ty politiky byly tedy proaktivní v této oblasti. Čtvrtý bod, tyto, tato legislativa vzhledem mým lidem, zde se trošičku usmějí. Je to trošku výjimka, co potvrzuje pravidlo, protože když dnes vidíme úroveň nejistoty ne- pracovních míst nebo nezaměstnanosti mladých lidí, tak potřebujeme rámec, jednání a ochranu pro mladé lidi. Možná, že u tohoto případu obtíže přístupu do určitého odvětví existují, ale je potřeba vytvořit rámec, regulovat a zajistit určitou bezpečnost, určitou ochranu. Děkuji. Čtyři odpovědi za dvě minuty patnáct. To je vynikající, co všechno se zvládne, když je člověk mladý. Teď pan Higem. Um, I'll, I'll try... Děkuji. Bude těžké to stihnout všechno za dvě minuty. První věc. Chci vlastně projít jednotlivými fázemi vzdělávání, význam celoživotního vzdělávání. Ve skutečnosti celoživotní vzdělávání je spíše koncept než něco, co je uplatňováno. A musíme, když to rozebneme, vlastně od malička předáváme důležitost obnovy kvalifikace v průběhu života Věci na trhu práce se rychle mění a budou se i nadále rychle měnit a možná ještě rychleji. Takže skutečně se to týká předávání mladým, kteří vstoupí na trh práce, tyto záležitosti. Druhá věc, význam tedy měkké kvalifikace, generické kvalifikace, obecné kvalifikace tyto problémy vedou k nižší produktivitě, špatným vztahům se zákazníkem a kromě odborné kvalifikace je třeba mít i obecnou kvalifikaci skrze veškeré možné formy vzdělávání. Dále postup na trhu práce, učení, učňovské obory, stáže. Realita je taková, že praxe se velmi liší v členských státech jednání o tom na evropské úrovni je možné, abychom rozpoznali nedostatky a problémy, ale pokud jde o to, co funguje a co se osvědčuje a na co bychom se měli soustředit, jde skutečně o postupy, kde lidé mají možnost střídat odbornou přípravu a práci to se nejlépe osvědčuje, protože když potom lidé nastoupí na plný úvazek do práce, tak vědí, která kvalifikace a které dovednosti jsou nejdůležitější. Takže jsem vyčerpal svůj čas. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se k třetí části tohoto dlouhého a obtížného slyšení, protože máme mnoho hostů a všichni se musí omezit tedy za předsednictvo Fóra mladých Evropanů dám slova Lukovi Skarpělovi na pět minut. And, uh, also would like to thank... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Turunen za to, že nás pozvala, nás z Youth Forum Analyzuje se situace všech mladých lidí v Evropě, tím se zabývá naše organizace, ale všichni se shodneme na tom, že krize podkopává situaci, že pro mladé lidi vzniká opravdové nebezpečí. Jsou to ti nejvíce ohrožení. A nejvíce krizí trpí v Evropské unii. Ve vaší zprávě je to jasně napsáno. Během šesti měsíců procento nezaměstnaných mladých lidí bude 16 a znamená to, že v sociální otázce Evropy je něco špatně, pokud hovoříme o mladých lidích, lidech. V současné době hovoříme o strategiích růstu, nových strategiích v Evropské unii. Hovoříme zde o přechodu, o schopnostech, o nových projektech, o podnicích a musíme mít určitou definici. Musíme znovu hovořit o celém systému v období takovéto krize. Já se chci také zmínit o dvou aspektech, které jsou velice důležité. V našem fóru pracujeme od roku 2008 na takové koncepci. Musíme zabránit tomu, co se děje v Evropě, aby v zemích, jako je Francie a Itálie, The point of an internship. Internship means uh, a, an opportunity, a training period. Jedná se o učňovské stáže, protože by to mělo být získávání praxe v určitém podniku, ale mělo by se jednat zároveň i o vzdělávací činnost. Tato stáž by měla posloužit mladým lidem, aby získali nové schopnosti. Já si myslím, že v období krize se stáže neužívají v takovém smyslu. Nyní musíme od závazku přejít k činnosti. V roce 2008 Evropská komise přijala závazek v tom smyslu, že bude i nadále uvažovat v tomto směru, ale prakticky nic nebylo uděláno. V rámci strategie 2020 musíme přemýšlet, co v tomto směru můžeme udělat. Evropské fórum mladých lidí začalo v tomto směru jednat. Existují dva druhy stáží na evropské úrovni. Buď se stáž provádí ještě během odborné přípravy, a nebo i potom, po ukončení vzdělání. Musíme eh, to vše detailně zanalizovat. Další aspekt, se kterým souhlasím, to je to, co říkala lidé z Business Europe. To jsou pružné schopnosti musíme snížit hranice formálního vzdělání. Je velice důležité investovat do práce. Ale také i jde do ne zcela tradičního vzdělání, jako například stáže v různých nevládních organizacích a tak dále. A měli bychom tedy zvažovat toto flexibilní možnost. Další důležitý prvek diskuse o přístupu mladých lidí k zdravotnímu pojištění. Pokud budeme mít dvě zaměstnání, která nebudou na dobu určitou, pokud tuto situaci nebude řešit stát, pokud eh, kdo se o mladé lidi postará? Budou to rodiny? Dále to, co také e, vzniká v Evropě, je, že mladí lidé opouštějí rodinu později a tím také roste znepokojení v Evropě. Na to nesmíme zapomínat. Další problém se týká Evropského sociálního fondu, protože si myslím, že tento nástroj existuje na evropské úrovni, aby analyzoval témata jako zaměstnanost, kvalita a předčasné ukončení školní docházky. Musí zde být různé cíle u mladých lidí, aby se tato diskuse mohla propojit se strategií 2020. A na závěr, a Omlouvám se, že jsem překročil časový limit. Takže tím to budu končit. Děkuji. Pro co se týká Generation Preker, dávám slovo panu Janeku Jelovi na pět minut. Je to vždycky zajímavé, když se diskutuje o mládeži a vždycky je zajímavé podívat se na obrovské disproporce, které jsou mezi dobrou vůlí těch eh, rozhodujících činitelů a těmi malými lidmi. Je potřeba investovat do mladých lidí, do budoucnosti, protože to je budoucnost Evropské unie, ale ve skutečnosti, zejména ve Francii, je zde určité psychologické mm, tlak a potom zákon. Je tam máme super koncept ve Francii, která se nazývá generace Y a já jsem našel na jednom z největších internetových portálů za nabídky zaměstnání míst, a zdá, já jsem vlastně součástí té generace Y, že je příliš nestabilní, nevěrná, motivovaná především penězi, tato mladá generace. To je první stanovisko společnosti o té mládeži. Druhá věc, to je legislativa. Uvedu dva příklady. Ve Francii je systém, který se nazývá příjem aktivní solidarity. To je vlastně určitý příspěvek na lidi, pro lidi, kteří mají nejnižší mest, tedy um, nejnižší mzdy, tedy nad, 20, nad 25 let. Potom se hovoří o stážích, to je důležitá otázka ve Francii, protože v posledních dvou roku je to od 800 tisíc po 1,2 miliony stážistů. Ve Francii je stáž vlastně určitá výjimka z pracovního práva vlastně nepo, nepodléhají pracovnímu právu. Jediná povinnost je, pokud je ta stáž delší než dva měsíce, tak jim dávat 400 euro, to je asi třetina minimálního platu ve Francii a méně než polovina Prahu chudoby. Takže já si tedy říkám, státy nejsou příští, takže máme jeden milionu lidí, kteří pracují v podnicích, zatímco Francie je předlužená, hodně předlužená, tak vlastně nepřispívají na systémy zdravotnictví, nezaměstnanosti, na penzijní systémy. To jsou mladí lidé, kteří neplatí daně, kteří nespotřebovávají, nenakupovají, kteří se špatně živí, navíc mají problémy se zdravím, takže stojí hodně peněz. Takže bohužel francouzský stát není příliš racionální, alespoň v tomto bodě tedy. Máme také velmi dobrý systém, to je to učení, učňovské školství, který funguje ve Francii velmi dobře, už historicky je to velmi dobře fungující systém. Emily Turunen má geniální myšlenku, natolik geniálně, že si říkám, že to nemůže být eh, francouzská myšlenka spojit vlastně učňovské školství a stáže můžeme vlastně rozvíjet učňovské školství. To je hodně financované eh, školství ve Francii, znám dobře systémy financování a vás mohl ujistit, že skutečně je to velmi dobře financované odvětví. Takže a stážista to nestojí vlastně nic oproti uční už stážista stojí šestkrát méně než člověk s minimálním platem a je ještě levnější než učeň, který už tak nestojí moc peněz. A stážista navíc nebere podporu nezaměstnanosti a takže vidíte, k čemu slouží stážisté. Nemůže se zde hovořit o rozvoji této vynikající cesty učňovského školství, aniž bychom stanovili rámec pro stáže. Já bych chtěl vlastně, myslím, že se ničí systém stáží tak, jak existuje ve Francii. Nemůžeme posílat mladé do podniku a říkat, že nebudou podléhat pracovnímu právu, protože navíc se říká, že to je vlastně doba učení, vzdělávání pro ty lidi. Ale já říkám, podívejte se na Google, na internetu, nabídky stáží a uvidíte, že obecně pro stáž je potřeba mít diplom a zkušenosti. Tak já nevidím, jak ti lidé vlastně, když přicházejí z podniku, by se mohli naučit více, než když přicházejí ze školy nebo z univerzity na zá- oproti těm zkušenostem, které již mají. Takže to je skutečná otázka udělat určité gesto a říct, že je potřeba určitý minimální základ oproti minimálním zdám oproti Prahu chudoby známém v zemi a říkat, že vlastně nemůžeme platit ty mladé lidi pod určitým Prahem, nemůžeme je zbavovat sociální ochrany, musí podléhat pracovnímu právu. Je nepředstavitelné říct, že když říkáme 1,2 milionů osob jsou v podnicích, a jejich statut je totálně zcela výjimečný, mimořádný. A chtěl bych uklidnit lidi, kteří se obávají, protože vedoucí ředitele podniku říkají, vidíte, 1,2 miliony mladých, kdybychom je měli platit, tak to je prostě špatné. Ale kdy, ale pokud odvětví nejsou ekonomicky schudná, tím hůř pro ně. To je liberálové, říkají vlastně, že ekonomika musí vědět. Já si myslím, že vlastně už otroství bylo zrušeno, takže měli bychom se vlastně přemýšlet o Evropě post, po stážistech. Děkuji za, te, za to jasné vyjádření. Já bych navrhla kolegům určitou metodu, která by spočívala v tom, že bychom si vzali dva řečníky, kteří požádali o slovo v této fázi a potom si uděláme takovou malou výměnu aby se každá politická skupina mohla vyjádřit ke zprávě paní Turunen a potom paní Turunen uzavře tu debatu. Souhlasí všichni s touto metodou? Výborně. Takže prvním řečníkem je pan Kristensen, potom paní Deli. Kristensen odešel, zdá se, takže paní Deli. Eh, merci, moi je suis eh, totalement Děkuji, já zcela souhlasím s Generation Precaire, s tím zástupcem, co nám zde řekl, je potřeba vytvořit rámec pro stáže a pokud toto všechno se nám podaří na evropské úrovni harmonizovat, tak to bude velmi dobré. Protože já se domnívám, že mládež je nejvíce diskriminovanou skupinou, nemá sociální ochranu, nemá jasný sociální statut studenta a když jsou ti mladí posledními na trhu práce, tak bych chtěla připomenout pracovní podmínky mladých lidí, jaké jsou, protože ti mladí lidé, kteří přicházejí na té nízké úrovni, mají velmi nízké mzdy za stejné schopnosti, mají nejistý statut, to již bylo řečeno, a zejména někdy jejich pracovní podmínky, zejména když jsou stážisté, je to trvalý stres, aby vyhověli požadavkům podniků a vedoucích pracovníků, které jsou někdy zcela absurdní. Takže myslím si, že jsme zde hovořili také o Evropském roce boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a myslím si, že náš výbor musí se zabývat tímto tématem a začít konkrétně diskutovat o příjme, o solidárních příjmech, ne po francouzském způsobu, ale o určitém minimálním příjmu pro všechny nezávisle na podmínkách, protože není možné, aby dnes, když má mladý člověk 18 let, tak by musel čekat velmi dlouho, než vlastně získ dosáhne určitého v uvozovkách sociálního blahobytu, protože mladí lidé jsou ti poslední, zejména hm, platí vysoké nájmy, jsou vlastně ti poslední, kteří získávají byty nebo další podmínky. Možná, že bychom se měli také zabývat revizí boloňského procesu v našem výboru, protože nejistá pracovní místa, to je dnes problém pro všechny. A mladí lidé jsou tím velmi dotčeni. Je to velice důležitá věc, boloňský proces by měl také určitým způsobem spochybňuje ten vzdělávací systém, který dnes existuje a možná i o tomto bychom měli hovořit. Děkuji. Takže nyní se dáme slovo zástupcům každé politické skupiny aby, dáme jim možnost, aby se vyjádřili jednak k nebo položili otázky zástupcům združení zde přítomným a také se vyjádřili ke zprávě paní Turunen jako takové. Takže dám vám tři minuty každému za EPP. Nyní dávám slovo paní Griny nebo paní Lupe Fontanie, která z vás? Tak paní Griny. Sur le rapport de Manchon, elle, non? Oh, ke zprávě paní Turunen. Já ji chci poblahopřát za kvalitu. A musíme zdůraznit eh, souvislost vzdělávání a trhu práce, jak už jsem řekla před chvílí. A pokud jde o stáže, slyšel jsem řadu věcí. Myslím, že stáže jsou důležité jako prvotní zkušenost pro mladé, ale je to skutečně jen první zkušenost a je třeba rozlišovat od eh, učení, kde na závěr dostávají učňové diplom, výuční list a u stáže tomu tak není. Já nevím, zda bychom měli mít placené stážisty bez podniku a nebo je lepší mít eh, stážisty v podnicích? Souhlasím, aby stáže byly další než tři měsíce a potom něco stážista přinese podniku. Souhlasím s odměňováním. Úroveň odměňování závisí na stáži. Protože upřímně za to se také něco předává stážistům s tutorem vlastně stážista tráví čas a nejde o to, aby se vlastně za to platilo, aby podnik byl za to honorován, ale je třeba na to dávat pozor. Protože potom je to vlastně na úkor mladých, kteří nebudou mít žádné možnosti v podnicích. A já jsem dnes velmi pro možnosti tohoto setkávání mladých s, se světem práce s podnikem ke zprávě paní Turunen nad rámec odměňování mladí mají potíže, pokud jsou stážisté s mobilitou. A pomocí by byla podpora mobility a bydlení. Často je to důležitější než eh, samotný plát, protože často nemají možnost se dostavit na místo, kde by vlastně byli schopni se za lepších podmínek setkat eh, s příslušným podnikem. A tady by byla důležitá materiální pomoc. Eh, myslím si, že to je kvalitní zpráva, která zahrnuje celou řadu součástí a myslím, že to přispěje k posunu ku předu. Za socialisty koordinátor pan Sarkas. Děkuji. Paní předsedkyně, do 31. ještě máme čas na pozměňovací návrhy. Myslím si, že diskuse byla zajímavá. Máme před sebou nové, velmi užitečné perspektivy. Já v tomto eh, okamžiku bych chtěl zmínit dvě či tři záležitosti. A obrátím se na naši zpravodajku. Odpověděla mi, že neexistuje žádný problém s překladem v odůvodnění F. V tom případě by bylo zapotřebí to změnit, protože já si nemyslím, že minimální plat nebo další pomoc je to, co brání mladému člověku mít nezávislý život. Možná, že spíše nemá pracovní místo, nebo systém eh, mu nedává vhodné pracovní místo, ale není to kvůli tomu, eh, že tam nejsou ty různé příspěvky a pomoc. Měli bychom se vyvarovat toho, že i když máme dobrou vůli, tak zde brojíme proti těm málo možnostem, které existují, abychom mohli odstranit problémy pro mladé lidi v pracovním systému, v hospodářském systému. Také si myslím, že diskuse byla velmi zajímavá. Měli bychom se podívat ještě eh, trochu na flexikuritu. Já jsem rád, že v Dánsku flexikurita funguje velmi dobře, ale v mé zemi tomu tak není. Měli bychom se podívat nejenom na flexikuritu, ale i na sociální zdravotní systém a podobně, protože mladí lidé nemají hodně flexibility, mají tam velké problémy. A já si myslím, že zpráva paní Turnen nebere ohled na to, že některá slova již přišla o svůj význam. Já bych chtěl, abychom kromě různých specifických politik pro mladé lidi zdůraznili to, že potřebujeme Evropu, která by činila určitý pokrok, která by vytvářela pracovní místa pro mladé lidi, která by měla určitý rámec sociální ochrany, protože takovým způsobem také budeme moci pomo- pomoct mladým lidem. Eh, Děkuji za liberály. Má slovo paní Hirsch za nás bych chtěla poděkovat za zprávu. Myslím si, že obsahuje velmi dobré podněty. Samozřejmě to téma je velmi obtížné že vlastně se často musí poukazovat na členské státy, takže bohužel náš manevrovací prostor je dost omezený, což je samozřejmě škoda u takového tématu. Myslím si, že bychom se měli zabývat Evropským sociálním fondem, já vím, že je mnoho dobrých projektů, které probíhají a Možná bychom to měli ještě více propojit s tématem mládeže, to je určitě dobrá myšlenka. Co se týká těch praxí, stáží a tak to by se mělo skutečně propojit s umělým školstvím. Já si myslím, že stáže, praxe jsou proto, že jsou vlastně, musíme vidět jako součást vzdělávacího systému. Je to na určitou omezenou dobu, aby se ten stážista mohl něco naučit. Pokud to trvá příliš dlouho, tak už to potom není žádný praktikant, stážista, ale je to už někdo, kdo opravdu pracuje a vykonává práci, takže tam už se musí eh, k němu přistupovat jinak. Co mě trošku chybí k tomuto tématu, že vlastně Jaké jsou další dopady nezaměstnanosti, například na penzi mladí, kteří jsou dlouho nezaměstnaní, tak potom mají později malé nízké nároky na penzi, na, protože třeba v Německu se téměř nezapočítává do penze nebo do důchodu o vzdělávací období, takže jsme si vědomí, že existuje nezaměstnanost u mladých, že, že existuje dost dlouho, takže to jsou témata, kterými bychom se později ještě měli vlastně v životopisu těch mladých také zabývat, protože budou určitě ještě předloženy pozměňovací názory, ale v zásadě bych chtěla poděkovat a poblahopřát zpravodajce. Děkuji za paní Torunen. Asi vám dám slovo na konec, ne? Takže teď za frakci GUE dávám slovo paní Figure Figueiredo. Není to povinnost, nemusíte mluvit samozřejmě. Posso dizer só duas questões muito breves. Ano. Já mám dvě malé připomínky. Je to velmi zajímavé, protože zde nám mladí lidé pohovořili o zkušenostech ze svého života. To bychom měli zapojit do této zprávy s ještě dalšími detaily. Takže bychom to mohli e, přeformulovat, abychom tam zahrnuli také přímé zkušenosti. Mohli by nám písemně e, dát své vystoupení, abychom to tam mohli zahrnout. Um, ano. Děkuji všem, děkuji kolegům i hostům, kteří byli pozváni. Vážím se to, že jste přišli a že jste přispěli k mé zprávě. Děkuji také sekretariátu, že byl pružný a souhlasil s tím, že tu dnes budou mladí lidé, považuji velmi důležité zahrnout eh, mladé, když hovoříme o politikách, které se jich týkají. To je jedna věc. Chci také říci, že socialista a demokraté by se měl lépe přečíst zprávu, protože to, co říkám o Dánsku, Francii a Spojeném království, je, že pokud připravíte zvláštní legislativu pro mladé, která jim brání zahájit nezávislý dospělý život, tak máme problém. Minimální plat pro mladé do 25 let je příliš nízký a není možné vést důstojný život za těchto předpokladů. Proto se k tomu vyjadřuji. Kromě toho Spojené království skutečně stanovilo vytváření pracovních míst jako prioritu pokud je o flex security, tak je třeba, abychom mm, získali zpět prioritu, co se týče této strategie. Myslím, že se všichni na tom shodneme. Přechodná bezpečnost, přechodná jistota by měla být prioritou. Proto tato strategie by se měla vrátit do popředí. Za třetí, ve zprávě musíme upřesnit rozdílno, rozdíl mezi stážemi a učením. Děkuji za kvalitní komentáře. Myslím, že se podaří je dobře zapracovat do zprávy. Konečně. To je velmi složité. A zde zaznělo, že nemáme dostatek pravomocí protože u mládeže se jedná o průřezový horizontální problém, je to směs politiky v oblasti školství, sociální politiky, makroekonomické politiky a to vše by mělo fungovat na všech politických úrovních a to je opravdová výzva. Myslím, že v tomto výboru a já tu odpovědnost přebírám jako zpravodajka, musíme definovat evropskou úroveň a řešit věci na evropské úrovni lépe ve Stragi Evropa 2020, v, v hlavních stěnech pro zaměstnanost. Nemůžeme jenom říci, to je věc subsidiarity. Naším úkolem jako výboru je tyto věci definovat a definovat je dokonce lépe než v minulosti. Řekla bych, že koordinace, společný benchmarking, spojení těchto otázek s rozpočtem, politická konzistentnost, rovné zacházení, a programy na evropské úrovni pro vytváření pracovních míst, vzdělávací programy. To je skutečně věc, kterou můžeme ovlivnit jako, evropští, jako evropské subjekty. Takže komentáře sociálních partnerů, mladých, expertů, to vše díky tomu všemu můžeme vytvořit něco pozitivního. Děkuji. Děkuji, abych byla spravedlivá, tak nemohu nedát slovo zástupcům asociací, takže chcete se ještě vyjádřit? Nebo již jste řekli všechno? V každém případě pan Scarpiello dá dvě minuty. Again, I would like also to react on what we can do as European level, because I think ano, já bych ještě chtěl reagovat na to, co můžeme udělat na evropské úrovni. Můžeme zde stanovit jasný rozdíl. Nyní žijeme v Evropě, můžeme podpořit lepší součinnost mezi mobilitou a pracovním trhem, protože nyní začíná být mobilita klíčovým prvkem. Také pracuje na tématech, jako jsou stáže, učení a tak dále. Máme silné nástroje, jako ty, které nabízí Evropský sociální fond. Také Evropská agenda 2020, při nejmenším v té verzi, jakou jsme, jakou jsme viděli. To se týká také stáže během eh, vzdělání. Měli bychom tedy jednat na evropské úrovni. Já si také myslím, že i když se situace může v jednotlivých zemích lišit, to, že tyto stáže budou špatné a budou špatně koordinované, to bude stejně zhoubné v jakékoliv části Evropy. Tím, že se tomu vyhneme, tak budeme moci motivovat mladé lidi. A nyní pan Erik Miel, prosím. Budu stručný, pokud se týká interakcí mezi potřebami podniků a vzděláváním mladých. Zde učení je skutečně velmi důležité, už protože to vyžaduje silné zapojení. Myslím si, že když se hovoří o stážistech, tak by to mohl, bychom to mohli vlastně fotoko, v podstatě většinou se jim platí zhruba 400 eur. Pokud se týká učňů, tak je skutečný postup, je tam mistr odborné přípravy a podniky jsou si skutečně vědomi té role, kterou hrají v pří, odborné přípravě mladých. A navíc vedle to, té teoretické odborné přípravy, tak mohou přinést skutečné plus. Máme velmi dobré modely ve Francii, zejména v pojišťovnictví, kde máte určité observatoře jednotlivých oborů, které komunikují se školami podle potřeb. Potřebujeme takové a takové pracovníky s takovým odborností, potřebujeme takové a takové obchodníky a tak dále. Hovoří tedy se školami o pedagogickém obsahu, takže jsou určitá odvětví, která i v loňském roce neměli žádné problémy. Mladí lidé, kteří vyšli s diplomem, tak získali za méně než měsíc zaměstnání zaměstnání, protože se vedl tento dialog. Myslím si, že to je velmi důležité a je potřeba zdůraznit, že učňovské školství může umožnit tyto investice protože podniky se zapojují do odborné přípravy, která umožňuje připravovat skutečně lidi, eh, ty mladé lidi podle potřeb podniků. Takže je potřeba definovat tento vztah mezi odbornou přípravou a podniky které prochází, a všem je důležité, aby to spadalo pod pracovní právo a abychom stimulovali odvětví, aby měli určité observatoře, vyjadřovali své potřeby a zapojovali se. Myslím si skutečně, že se může vytvořit silné pojítko a že je potřeba skutečně vzít si takový model učňovského školství, jak existuje třeba ve Francii a rozvíjet ho na evropské úrovni. Budeme mít potom mladé lidi, kteří budou odpovídat potřebám podniku a nebudou frustrovaní, když poprvé nastoupí do zaměstnání. Děkuji. Byla to velice bohatá diskuse, která nám skutečně umožnila prohloubit rozpravu o zprávě paní Turunen. Děkuji vám všem a všem účastníkům a sociálním partnerům, odborům a odborníkům a zástupcům združení neváhejte zapojovat se dále do debaty. Máme moderní prostředky komunikace, které dokonale ovládáte. Takže po dohodě s Rose Spravodajkou lůta pro pozměňovací návrhy je do 31. března ve 12 hodin a budeme mít příležitost diskutovat o tom na naší schůzi 27. a 28. dubna. Tím jsme ukončili tento bod našeho pořadu jednání a dostáváme se k bodu 18 kdy budeme poprvé hovořit o zprávě z vlastního podnětu paní Figueiredo o úloze minimálního příjmu v boji s chudobou a při podpoře společnosti umožňující začlenění v Evropě. Takže také zde máme určité hosty k tomuto bodu. Navrhuji tedy, že abychom nejprve dali slovo naší zpravodajce, aby stručně uvedla svou zprávu a potom dáme slovo našim hostům. Mm, Já vám velice děkuji, paní předsedkyně. Já bych řekla, že budeme vlastně pokračovat v diskuzi, kterou jsme již zahájili, protože mladí lidé jsou také obětmi chudoby z různých důvodů, o kterých jsme již hovořili. Dobrá, tento koncept chudoby, jak víte, to není nic jednoduchého. Dle mého názoru to je koncepce, která zahrnuje několik rozměrů. Nejenom výkon, ale i přístup k základním veřejným službám v oblasti zdravotnictví, v oblasti bydlení, spravedlnosti, ochrany, sociální ochrany, sociální spravedlnosti. To umožňuje, aby byla dodržována lidská práva a aby se skutečně uplatňovala lidská práva. Chudoba je skutečný útok na lidská práva. V evropském ruce boje, boje proti chudobě je to priorita pro evropské politiky. My jsme zde hájili pomocí vypracování strategie pro 2020, pomocí různých politik společenství, včetně makroekonomických politik. My jsme vždy zdůrazňovali, že důležitější jsou vždy lidé, pokud jde o lidská práva a ne ceny, protože pokud nebudeme mít záruku, že budou dodržována práva práva lidí, přístupu k různým základním službám. Pokud toto nebude dostatečně zaručeno, naše Evropa nemůže být spravedlnější. V tomto složitém období, kdy pracovní místa nejsou stála, kdy máme velkou nezaměstnanost, kdy e, práce není příliš dobře odměňována, Máme zde stav, kdy toto vše se týká více než 85 milionů osob. To by pro nás mělo být skutečným otřesem a mělo by nás to vést k tomu, abychom reformovali naše politiky. Takový je kontext, ve kterém se chceme zabývat touto zprávou takže by se měla tato zpráva týkat minimálních příjmů. A z této diskuse to již vyplývá. Takže bychom zde měli mít eh, příklad minimálního příjmu nejenom za práci, ale i za stáže, ale také minimální příjem, pokud jde o důchody. Můžeme to nazývat sociálním důchodem nebo minimálním důchodem, ale my skutečně potřebujeme mít určitý minimální příjem, abychom zaručili všem možnost důstojně žít. Nemusí to být stejné ve všech zemích, ale musí být zohledněny podmínky a kontext. Není to to samé mít národní minimální plat, řekněme 500 eur nebo 475 eur, jako v případě mé země, ale jsou zde i země, které dokonce mají tento plat menší. A absolutně nevědět, jak to vypadá s přístupem ke zdravotnictví? Je zapotřebí platit daně, aby měl člověk přístup ke zdravotní péči nebo ne? Tato zdravotní péče by tedy měla být zdarma nebo ne. To stejné platí i pro vzdělání a pro další veřejné služby. Tuto záležitost musíme proskoumat eh, z mnoha pohledů a nejenom z pohledu samotného příjmu. Na druhou stranu musíme mít také jinou politiku rozdělování příjmů. A musíme se zabývat z jiného pohledu také sociálními a zdravotnickými službami. Musíme se zabývat těmi eh, nejvíce poškozenými vrstvami obyvatelstva, nejenom mladými lidmi, ale například i ženami, protože chudoba má ženskou tvář. Většinu chudých lidí tvoří ženy. Ať už jsou to mladé nebo starší ženy, to je jedno. Nemají přístup k minimálnímu spravedlivému důchodu a žijí také ve velké bídě. Z tohoto důvodu je zde zapotřebí definovat politiky, které by mohly způsobit spravedlivé přerozdělení příjmů a pomoci těm nejvíce poškozeným vrstvám obyvatel. Jsou zde přistěhovalci, jsou zde postižení lidé, e, jsou zde například i děti, kterým se musíme zvláště věnovat. V této zprávě během Evropského roku boje proti chudobě chceme zdůraznit snahu Evropského parlamentu, který chce reagovat nejenom pomocí prázdných slov, ale chce zajít ještě dále. Chce vytvořit nezbytné politiky a změny, aby tak reagoval na situaci, aby lidé věděli, že to stálo za to, že se pro ně vždy něco udělá. Já neříkám, že zde musíme měnit svět, ale můžeme učinit tento malý krůček vpřed, aby v následujícím období zde bylo méně chudých lidí, protože počet chudých lidí roste. Děkuji za váš úvod a nyní dám slovo našim čtyřem hostům a potom eh, budeme mít společnou rozpravu. Takže za sociální partnery, zase v abecedním pořádku, dávám nejprve slovo zástupcům Evropské podnikatelské konfederace, panu Anrimu Lurdelovi. Lurdelovi máte slovo na 6 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste pozvala naši konfederaci, abychom se účastnili této diskuse. Já jsem velice vnímal to, co řekla paní Figueiredo, zejména pokud jde o vůli parlamentu, aby se zapojil a angažoval konkrétnějším způsobem aby přijímal závaznější opatření a ne pouze nějaká prohlášení, protože skutečně prohlášení, ty, ty máme, těch máme dost. Já mohu mluvit o deklaraci Mezinárodní organizace práce nebo Spojených národů, ale když si vezmu e, prohlášení z roku 92 nebo doporučení Evropské unie a omluvte mě mé šedivé vlasy, já již tehdy jsem se účastnil té diskuse, co jsme řekli uznáváme základní právo osob na zdro, dostatečné zdroje, aby mohla, mohli žít důstojným způsobem. Aby to právo bylo po všem, pro všechny osoby, které tak, aby měly do, zajištěný přístup k dostatečným zdrojům a tak dále. Takže deklarace, ano, to, to stačí, toho už bylo dost už žádná doporučení. Dnes je potřeba přejít k činům a najít nástroje, které umožní reagovat na ty problémy, řešit je. Vy jste řekla, že příčin je mnoho. A zejména můžeme konstatovat již mnoho let, že pokud v Evropské unii vytváříme pracovní místa, tak ta pracovní místa se vyznačují zejména že tím, že jsou to nejistá pracovní místa. Jsou to smlouvy na dobu určitou, brigádní práce, práce na částečný úvazek nedobrovolná, což vede k tomu, že určitě ta sklenice je napůl prázdná. Můžeme říci, že chudoba se výrazně nezvýšila. Před krizí samozřejmě. Ale ani se nesnížila. Takže další slavnostní závazek v roce 2000 jsme se zavázali k vymícení chudoby. Zavázali jsme se k tomu a konstatujeme, že stále existuje. A navíc nejistá práce způsobila to, že pracovníci jsou chudí. 20 milionů v Evropské unii, to znamená mužové a ženy, kteří mají místa nebo stáže, ale lidé, kteří mají práci, ale kteří nemohou vyžít, nemohou důstojně žít. Takže pokud se týká kapitoly zaměstnanost, tak sociální partneři překonali určitý významný krok 9. prosince loňského roku, protože jsme podepsali dohodu o, inkluzivní trh, o inkluzivním trhu práce. Takže to je první etapa. Není to prostě nic moc, ale je to alespoň první etapa, ke které se zavázali sociální partneři Nejen ti, kteří mají místa, ale ti, kteří je nemají, tak aby se jim pomohli začlenit se do pracovního trhu. I když během dlouhé doby jsme říkali, pracovní místo slouží proti chudobě, ale jak vidíme, tak nezaručuje to, protože i pracovníci jsou chudí hovoří a vlastně ti připravují se do budoucna na to, že budou chudými důchodci. A ti, kteří nepracují, kteří nejsou začleněni do pracovního trhu, kteří nemají z x důvodů přístup k pracovnímu trhu, tak my požadujeme, aby dnes existoval nástroj, o tom můžeme diskutovat samozřejmě, ale který by umožnil, který jim dá záruku, že budou mít přístup já nemám moc eh, za, rád výraz záruka minimálního příjmu, protože co to je zaručení minimálního příjmu, když se hovoří o důstojném životě a o tom, abychom byli plnoprávným občanem? No ale dobře. Dnes ve členských státech existuje v mnoha členských státech buď nějaký příjem nebo pomoc, nějaká, nějaký příspěvek. Ale ve všech případech, kdy existují tyto příjmy, tak jsou všechny nižší, než je prach chudoby, tak jak je stanovený Evropskou unii, a to 60 průměrného příjmu. Takže když budeme mít příjem, který neumožňuje vyžít ani vlastně dosáhnout prachu doby, tak co to je? My chceme nejen za naši konfederaci, nejen mít zajištěno právo na příjem, ne pomoc, na příjem. A to tak, aby tento příjem byl dostatečně důsledný a dostatečný, aby umožnil důstojně žít podle těch deklarací, které zde už jsme udělali a tak, aby t- a to příjem pomocí určitého nástroje, který by byl odli- odrazující pro ty, kteří jej nechtějí dodržovat. Já jsem byl minulý týden v některém státě členské unie, neříkám ve kterém, diskutovali jsme o chudobě, protože mě pozvali mý kolegové odboráři a pozvali jsme zástupce vlády, kteří nám řekli, jo, tak my je pravda, že se hovoří o 25% vymícení chudoby nebo snížení chudoby, ale my to nemůžeme dodržovat. Tak co, co to znamená? To není jen dobrá vůle, je potřeba se skutečně zavázat. A já se domnívám, že je tedy důležité, a my jsme ochotni zcela spolupracovat, při zavádění těchto nástrojů a pro dosažení těchto příjmů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Lordeli. Za Business Europe má slovo paní Rebecca Smith. Thank you, Chair, and also thank you uh, on behalf... Děkuji, paní předsedkyně. A chci vám poděkovat také jménem Business Europe za to, že jsme byli pozváni eh, k debatě o tak důležitém tématu. V současné době se nacházíme v situaci, kdy schopnost Evropské unie předcházet rizikům a sociálním rizikům je ohrožena. Pokud nevídeme z krize a nezintenzivníme úsilí s ostatními členskými státy. Pokud chceme bojovat proti chudobě a proti sociálním vyloučení, je důležité, aby evropské eh, finanční systémy byly stabilní my bychom chtěli zvýšit zaměstnanost, úroveň produktivity a eh, hospodářský růst v Evropě. Business Europe nedávno svoji eh, představy Andřela písemně a my jsme řekli, že musíme zvýšit potenciál Evropy. Existuje zde rozdíl mezi Evropskou unii, která by rostla o 1% a 2%. Tento rozdíl tvoří 6 milionů pracovních míst. Musíme změnit stav, který je v Evropě ohledně chudoby a sociální vyloučení. Musíme stabilizovat finanční trhy a chceme mít také ozdravené veřejné finance. Chtěla bych se zmínit ještě o Evropské strategii 2020 my si myslíme, že tato strategie je velmi užitečným a důležitým základem, abychom mohli rozvíjet a posílit Evropu. Ale myslíme si, že musíme ještě zdůraznit naléhavost takové strategie. V této strategii se jedná o inkluzi a jedná se o více pracovních míst, o větší schopnosti bojovat proti chudobě, snažit se modernizovat společnost. Pro nás je to důležité, protože chceme zajistit rovnost příležitostí a stejný přístup všech. Musíme také zajistit větší zaměstnanost. Lidé se musí také lépe přizpůsobit pracovnímu trhu. My jsme zde zdůrazňovali význam nových schopností pro eh, nová pracovní místa v této agendě. Je jasné, že Business Europe podporuje evropskou strategii, abychom vymítili chudobu a vyloučenost. V tomto roce byly podniknuty určité činnosti, ale nemusí skončit letos, ale mohou skončit v příštích letech. Musíme zjistit, jestli, jaká je udržitelnost sociální ochrany, důchodu a přístup k sociálním ochraně. Musíme bojovat za vymícení chudoby a inkluzivní společnost. Pro Business Europe je velmi důležité uznat, že zaměstnání, i když to není záruka toho, že chudoba bude vymícena, ale je to nezbytný požadavek. Musíme zvýšit zaměstnavost pomocí lepšího zapojení lidí do pracovního trhu. Musíme zvýšit systém blahobytu v Evropě. To je důležité proto, abychom měli inkluzivnější společnost. Hovoříme zde o krizi a došlo v ní také k řadě pracovních reform. Například, aby lidé měli i krátkodobá pracovní místa. V současné době, abychom toto vše udrželi, potřebujeme celou řadu opatření, jako hovořili jsme zde o snížení nákladů na zaměstnání. Když se tyto náklady poněkud zvýší, budeme moci mít více pracovních míst. Také bychom měli nabídnout pomoc těch, kteří jsou nyní nezaměstnaní. Měli bychom pomoci lidem, kteří si hledají zaměstnání. To je zahrnuto v flexi sekuritě. Měli bychom také hovořit o nové politice pro pracovní trh, měli bychom zavést nové záruky pro vzdělání a další záruky. Jak se již zmínil můj kolega, já si myslím, že bychom se měli také účastnit sociální agendy pomocí rámcové dohody o inkluzivních pracovních trzích, protože takovým způsobem mohou pracovní trhy lépe fungovat a být inkluzivnější. Je to velmi důležité, abychom podpořili sociální soudržnost a abychom podpořili vztah mezi také zaměstnavateli a pracovníky. Chceme, aby osoby, které mají problémy, nejenom aby mohly vstoupit na pracovní trh, ale aby se integrovaly. Pokud jde o minimální příjem, všichni si uvědomujeme, že je to základní předpoklad, abychom měli důstojný život. Potřebujeme určité finanční podmínky, abychom měli důstojný život, jak již bylo řečeno dříve a o zprávě z roku 2000 o sociální inkluzi. Každý potřebuje e, mít stanoven na určité místní, regionální úrovni minimální plat a mít také stanoveny minimální pomoc. My si také myslíme, že je to pozitivní z našeho hlediska. A dále bych se chtěla zmínit o působnosti. Otevřený způsob koordinace je tím eh, nejsprávnějším způsobem na evropské úrovni, abychom bojovali proti vyloučení. Měli bychom si také vyměňovat osvědčené postupy mezi členskými státy a členské státy by se tímto tématem měly zabývat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Navrhuji tedy, abychom si vzali dva řečníky za asociaci. Nejprve dám slovo panu Farelovi z Evropské sítě proti chudobě. Máte slovo na 6 minut. Uh, uh, Děkuji. I když je už trošku pozdě, tak bych vám chtěl popřát pěkný svátek svatého Patrika. Nejprve bych chtěl poděkovat parlamentu za to, že upozorňuje na tyto otázky a, že také uznáv- a také uznáváme, že parlament zpracoval mimořádně významné zprávy o těchto otázkách v posledních letech. Je skutečně zásadní, abychom pokračovali touto cestou. Je také důležité, aby ta zpráva, že tato zpráva vlastně je krokem kupředu. V tomto směru nemá smysl již opakovat to, co se stalo v minulosti. A já se domnívám, že bychom mohli s vámi spolupracovat, abychom podpořili tyto kroky nebo ta opatření. Jde také o přijetí doporučení ohledně solidárního začlenění. Máme zde důležitou zprávu režíra Amaliho, která je takovým pokračováním a snažila se také eh, představit určité ukazatele a doufám, že vaše zpráva také přispěje k mm, plnění tohoto úkolu. Je zde potřeba, aby to byla skutečně významná zpráva a já bych chtěl skutečně na vás apelovat, abyste všichni tuto zprávu podpořili máme zde základní právo. Je mimořádně důležité žít důstojně. Nevím, jestli jste využili nějaký takovýto program. Já vím, že jsem v určité době musel využívat tohoto systému a bylo důležité, abych se udržel ve společnosti, abych se cítil spojený s tou společností. A domnívám se, že se zde jedná o boj pro to, abych se uchoval takovýto režim. Neměli bychom zde vést nějaké všeobecné debaty. Ten minimální příjem je určen osobám, které mohou pracovat, ale které nemohou najít místo. A já si myslím, že to by že by ho měli mít na něj právo všichni lidé. Slyšeli jsme to v těch předchozích debatách, hovořilo se o případu Francie například, kde mladí lidé my pod 25 let, kteří mm, nemohou tedy, nemají tedy přístup k tomuto systému. Myslím si, že bychom měli pokrýt všechny životní cykly měli bychom se podívat na to, jaké jsou podpory pro děti, pro starší lidi a tak dále. A z tohoto bychom měli vycházet. Máme zde otázku o roli minimálního příjmu v boji proti chudobě a podpoře sociálního začlenění. Myslím si, že je potřeba předcházet a, a skutečně bojovat proti chudobě, zmírňovat ji. Je potřeba pracovat oběma směry. Já jsem hodně pracoval s lidmi, kteří, které, kteří byli vyloučeni z pracovního trhu a nikdy jsem neměl problémy, abych je, aby se zase vrátili na, do pracovního trhu, ale potom už ne, později neměli prostředky k tomuto kroku. Vhodný minimální příjem by jim pomohl znovu se vrátit na trh práce, umožnilo by jim to tedy získat určité slušné pracovní místo. V období krize vidíme, nakolik je minimální příjem důležitý, protože má v kuci nejen pro své příjemce, ale také hraje roli mm, pro udržení silné společnosti. Je tedy potřeba uznat tuto roli, kterou minimální příjem hraje. A víme také, že minimální příjem je klíčový bez pro dosažení spravedlivější společnosti tak, aby byla spravedlivější pro všechny, včetně chudých. Je potřeba vyslat tento vzkaz ohledně minimálního příjmu. A je skutečně nutné eh, vyslat ten signál, že je to dobré pro společnost, abychom se zbavili těch kliše ohledně minimálního příjmu a těch osob, které ho pobírají. Měl bych několik podrobných návrhů, ale dokument, který jsem připravil, je vám k dispozici, protože jsem neměl čas eh, odkázat na něj v průběhu té debaty. Nicméně je důležité říct, že ta práce, která již byla provedena, nebo že práce týkající se dopadu minimálního příjmu již byla provedena. A víme, že Mm, rozpočtová metodika, která se používá, umožňuje zaměřit se na to, co je zatím minimálním příjmem. Hmm souvisí to s typem služeb, s typem potřeb těch lidí, jaké existují způsoby podpory. Ten krok ku předu, který požadujeme a který doufáme, že bude tato zpráva, se vychází z doporučení rámcové směrnice o minimálních příjmech a máme zde návrhy týkající se ustanovení takovéto směrnice. Nejedná se o všeobecný návrh je skutečně potřeba dbát na to, aby každý e, členský stát dbal na zavedení takovéhoto systému minimálních případ. Byl by to obrovský krok kupředu, pokud byste toto mohli převzít do vaší zprávy. Já jsem už tady vyčerpal tu lhůtu, která mi byla přidělena, nicméně bych chtěl zdůraznit to, že je opravdu potřeba, aby tato doporučení byla realizována. Je potřeba zaručit eh, existenci nebo tu skutečnost, že ta doporučení budou uvedena v život a že ta zpráva, kterou zpracujete v konečné fázi, bude skutečně skutečným krokem ku předu v tomto systému minimálního. Děkuji, skončili jsme s úvody našich hostů a zahajuji rozpravu. Paní předsedkyně se omlouvá. Paní Rostana Di Pupo jménem Evropské sociální platformy. Jsem zmatená. Máte šest minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem opustila své děti ve středu, abych sem přišla. Chci říci, že sociální platforma združuje 40 evropských sítí lidé, kteří jsou chudí, bezdomovci, ženy, starší lidé a podobně. A existuje koncenzus, jak minimální příjem je důležitý. A je to tedy o významu tohoto nástroje. Potřebujeme podporu tohoto hnutí a my velmi vítáme, že zpráva o této otázce bude projednávána v parlamentu. Mám pět základních sdělení. První je vrátit se k cílům. Jaká je naše míra nasazení na Evropské unii, abychom eliminovali chudobu a také na úrovni národní? Minimální příjem je nástroj, a my potřebujeme zvážit, jakým způsobem ho určíme vzhledem k cílům. Evropský rok boje proti chudobě. 80 milionů lidí žijící v chudobě. To je vlastně populace Německa, která žije v chudobě. Každé páté dítě žije v chudobě. Chceme skutečně změnit tuto, tuto skutečnost a ze strategie 2020 vysvítá pozitivní sdělení. Jeden z pěti hlavních cílů pro následující dekádu je cíl, který se týká chudoby. A to je velký krok ku předu. Jako společnost není možné jít ku předu, pokud nebudete podnikat v oblasti vědy a výzkumu, ale také pokud neomezíte chudobu. A to je skutečně vítané. Avšak zatím je to pouze návrh komise. A já skutečně volám po vaší podpoře, po vás poslancích Evropského parlamentu, aby tento cíl byl zachován, protože to bude projednáno na konci měsíce členskými státy a my chceme vědět, co je možné udělat jako Evropský parlament, aby bylo možné obhájit tento cíl snížení chudoby a sni- také obhajovat eh, ukazatele, které to doprovázejí. Druhá věc, když máte tedy stanovený cíl, my už víme, které nástroje fungují. My víme, jakým způsobem snižovat chudobu. Minimální příjem je jedním z nich a vy to zmiňujete, paní Figreto, veřejné služby, přístup ke zdraví, přiměřené důchody. My víme, jak na to. A dlouhodobě tak činíme, protože vidíte míru chudoby v minulosti a nyní, tak víme, jak postupovat. Bohužel díky krizi byla uznána úloha sociálních stabilizátorů. Systémy sociální ochrany skutečně nám v průběhu krize pomohly a bylo možné zachovat určitou míru spotřeby díky minimálnímu příjmu. To je mé druhé sdělení vám, poslancům parlamentu. Tedy zmínit sociální stabilizátory uprostřed krize. Byly zmiňovány loni a najednou na ně opět zapomínáme a nevyužíváme jich. Je to klíčové v našich společnostech je třeba se zabývat jejich udržitelností. Hovoříme o, o ekonomické reformě, je třeba hovořit o systémech sociální ochrany jako o určitém kapitálu evropské společnosti. A to je mé druhé sdělení v souvislosti s, s vaší úlohou a s touto zprávou. Třetí věc souvisí s pracovními podmínkami. Henri Lourdes se to již dotknul. Myslím, že nás nepokojuje že boj o pracovní podmínky se neustále prohlubuje. A má to dopad na osoby, které žijí s minimálním příjmem. Lidé mají nejistá pracovní místa. To znamená, že neberou podporu v nezaměstnosti a nemají také nárok na minimální příjem z hlediska chudoby. A ty nejnižší platy znamenají, že je třeba přijmout pracovní místo, není možné pouze být odkázán na dávky sociální a lidé to nedokážou zvládnout, protože toto vás z chudoby nepozvedne. A je třeba zajistit kvalitu zaměstnání, aby minimální příjmy sehrávaly svou úlohu. A zdůrazňujeme negativní eh, souvislosti, pokud je o sociální pomoc. Lidé jsou posuzováni jako zločinci, protože jsou závislí na sociálních dávkách. A lidé, kteří pobírají tyto dávky, jsou považováni za osoby, které zneužívají systém. Takže třetí sdělení pro vás je, že skutečně vítáme zprávu, která, bez, která bude hovořit o kvalitě zaměstnání a v roce 2008 to nebylo hlavním cílem a došlo k, ke koncenzu. Ale vytvářeli jsme pracovní místa, ale nebyla kvalitní a ve strategii tedy věříme, že, na, věříme, že Evropská rada se k tomu také vyjádří. Rovnost, to je poslední bod. Paní Figro, vy jste řekla a my to velmi vítáme. Podívejte se na tuto, na jednotlivé skupiny ve společnosti nejsou zasaženy stejně. Ženy. Celá řada osamělých matek žije v chudobě s dětmi a není možné zvládnout situaci ve společnosti bez dvou příjmů. Pokud chcete přežít, potřebujete dva příjmy. Jeden příjem nestačí a lidé, kteří jsou sami s dětmi, to nezvládají. A to je třeba také zvážit. Lidé se rozvádí a mají potíže. A závěrem jedno sdělení. Příliš mnoho prohlášení a uvažujte o směrnici. Směrnice je jednoznačná. Protidiskriminační směrnice směrnice zabírají. Když hovoříte o takovýchto nástrojích, tak lidé dávají pozor. Děkuji vám za pozornost. Díky mnohokrát. Dostáváme se k rozpravě obecné. A dám slovo nejdříve paní Lene. Chci také všechny přivítat. S některými z vás jsem spolupracovala léta a stále se k tomu vracíme. Jak víte, já jsem se k, k sociální realitě vracela v roce 2007, tato zpráva byla schválena a tam jsem volala po důstojné minimálním příjmu ale stále to zdá se neexistuje. Musíme rozlišovat eh, mezi minimálním příjmem a minimálním mzdou. A vím, že v průběhu let eh, různí lidé tyto věci směšovali. Je to velmi důležité. Hovoříme o důstojném minimálním příjmu a hovoříme také o minimálním mzdě. A to jsou zcela odlišné věci když hovořila síť proti chudobě, hovořil jste o otevřené metodě koordinace jako cestě ku předu. Vím, že zástupci podnikatelů o tom také hovořili. Já bych chtěl vědět od vás, zda, kde tedy se projevila, projevily nedostatky a kde selhala otevřená metoda ko- koordinace a můžeme to dosáhnout nyní. Já myslím, že pokud je o sociální oblast, to není tedy všelek, ale uznávám, že to skutečně nezafungovalo tak, jak bylo záhodno. A jak způsobit, aby to fungovalo, jak svěci zlepšit. Směřujeme k rámcové směrnici, která by neukládala a která by neupravovala situaci konkrétně pro každý členský stát. V tom s vámi souhlasím ale myslím, že se možná až k tomuto bodu dostáváme. Pokud neříkáme členským státům, musíte vyplácet konkrétní minimální příjem, tak potřebujeme mít určitý rámec, ve kterém se budeme pohybovat. A mějte na paměti, vy jste zmínila protidiskriminační směrnici. Ta je nyní zablokována v radě. Já bych chtěl zjistit opět od vás, zda, pokud navrhneme určitou rámcovou směrnici v budoucnosti týkající se minimálního příjmu, do jaké míry získáme eh, na radě podporu. Ne, ne, nebude to zablokováno na radě podobně jako protidiskriminační směrnice, která, jak se zdá, tam bude v budoucnosti. A pokud eh, se připojíme k volání po rámcové směrnici, je třeba zajistit, aby vedle toho také existovala otevřená metoda koordinace, anebo něco jiného, abychom pouze nečekali na to, až rada pokročí. A děkuji za práci, kterou jste všichni odvedli na to téma. Děkuji. Pan Koferet, pan Koferaty. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že závěry paní eh, Figueiredo byly vhodné, ale měli bychom se vrátit to trochu zpět a nezapomínat na to, že problém, o, kterým, eh, o kterém se zde hovoří, je letitý problém, který se v posledních dvou letech zhoršoval kvůli krizi. Nemáme před sebou žádná krátkodobá dobrá řešení kvůli krizi, která je v Evropě? Tak já si myslím, abychom analyzovali téma, musíme zvážit eh, různá eh, řešení, strukturální řešení, která bychom mohli tedy navrhnout v různých zemích zvlášť. Pokud tedy nedojde k rychlému růstu, který by eh, vytvořil nové bohatství, státy budou mít méně zdrojů a budou moci poskytovat méně pomoci. O pomoci hovoří strategie 2020, hovoří o tom, že se má oživit evropská, evropské hospodářství rychle a s lepšími výsledky, než s těmi, které jsme do současné doby obdrželi. Dále bude zapotřebí se soustředit na skupině osob, kterým se chceme věnovat. Vysvětlím to. První oblast, kde dojde k určitému růstu kvůli krizi, to bude nezaměstnanost. Lidé, kteří chtějí pracovat, práci nenachází. A obecně dostávají určitou podporu hned po té, co vznikne nezaměstnanost, ale jsou to nerovné nástroje. Když zůstanou i nadále bez zaměstnání, do dávky přijdou. Pokud jde o minimální mzdu, to by mohl být nástroj, abychom rovným způsobem chránili ty nejzranitelnější osoby, například mladé lidi, kteří nikdy nebyli zaměstnaní, kteří by chtěli být zaměstnaní, ale zaměstnaní nenacházejí. Jsou zde určité sociální podpory, které se poskytují během pracovního života, ale ne všechny se skutečně uplatňují, eh, když člověk o zaměstnání přijde. Je dobré, že všechny státy budou používat stejný nástroj, který bude v časovém horizontu stejně účinný, protože v současné době zde máme eh, navýšení počtu osob, které budou takovou pomoc potřebovat. Dále zde máme také fenomén, který sociologové nazývají chudá práce. Pro ty z mé generace eh, chudý pracující to byl člověk, který neměl práci. V současné době je to člověk, který pracuje, jsou to zvláště ženy, které si nevydělávají natolik peněz, aby mohly překročit prach chudoby. Práce, chudá práce, řekněme, je něco, co přesně není statisticky zachyceno. Chudoba existovala i dříve kvůli eh, různým druhům odměňování. Takže tito chudí zde existují i z dřívěžka. A tato spirála chudoby eh, může být přerušena pomocí různých vzdělávacích programů. Sem ale patří i starší osoby, kteří občas chudnou, protože zůstanou sami, již nemají rodinu a mají příliš nízké příjmy. Když tedy hovoříme o těchto problémech a o blahobytu, musíme myslet i na tyto osoby. Jediný způsob, jak to vyřešit, musíme mít sociální stát, který by poskytoval důstojný příjem těm osobám, které pracovaly mnoho let. Merci, madame la présidente. Um, Velmi stručně, vzhledem k času. Já nevím, koho Business Europe zastupuje, pokud je o podnikatelské organizace, ale vím, jaká je realita. A v celé Evropské unii velcí podnikatelé skutečně bojují proti zaručeným příjmům, proti minimálním příjmům a spochybňují minimální úroveň, na které, se, na které musí žít celá nejnižší vrstva dělnické třídy z důvodu mezinárodní krize kapitalismu. A argumenty v real, ve skutečnosti jsou, že minimální příjmy by měly být omezeny. To byly argumenty, které byly velmi důrazně prosazovány podnikateli v Irsku. A také tvrdí, že minimální mzda u zaměstnanců by měla být omezena, snížena. A také by měly být sníženy dávky a irská vláda omezila dávky v nezaměstnanosti a důchody. A současně v Evropské unii fondy, které se zabývají zabezpečováním a občními obchody, vytvářejí chaos. A v Řecku jsou omezovány příjmy nejchudších. Taková je dnešní realita v Evropské unii. A krásná slova to nezmění. A to se týká také důchodu, paní předsedkyně. Zajisté po celoživotní práci představa důstojného důchodu, kterého by se lidé tedy vzdali v rozumném věku, je zásadní, ale v celé Evropě to je civilizační představa, která dostává na frak od eh, velkých podnikatelů. V Irsku je návrh, aby se šlo, v, do, aby se šlo do důchodu v roce 68, že by lidé vlastně umírali na, v práci. A to se v současné době prosazuje v Evropské unii. A odboráři, odborové organizace, je skvělé, že Evropská odborová konfederace se obrací na parlament a na komisi, ale obávám se, že Evropská rada a všechna tato neoliberální pravicová tělesa eh, jsou proti a je třeba skutečně mobilizovat dělníky a je třeba, aby ti nejchudší skutečně zastavili trend směřující k nejistotě a ohrožení a snížené životní úrovni. Děkuji. Děkuji, pane Higginsi. Jsou nějaké další žádosti o slovo? Pokud tomu tak není, tak dám znovu minutu každému z hostů, abychom uzavřeli tu první fázi eh, rozpravy o zprávě paní Figurejdo a potom dám paní Figurejdo příležitost, aby se ještě vyjádřila. Takže půjdeme ve stejném pořadí, začneme panem Lurdelem. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl uklidnit pana Higginse. Já jsem také příliš liberální. My požadujeme kvalitu pracovních míst a je zde bod, který bych chtěl zdůraznit, protože to zde zaznělo a znepokojuje mě to. Moje sousedka hovořila o snižování Hm, příspěvků na vytváření pracovních míst, ale snižování příspěvků nikdy nevytvářelo pracovní místa. A za druhé, co je ještě závažnější vzhledem k tomu cíli, snižuje to zdroje přís, jako na příspěvky, na vdaně a tak dále, právě ty nezbytné zdroje pro poskytnutí toho, těch příjmů, které budou nejen minimální, vždycky se hovoří o slušných nebo důstojných příjmech, nepoužívá se v textech ten pojem minimální příjem. Ale pozor na to, abychom vlastně si neházeli sami klacky pod nohy, takže mám husí kůži, když se hovoří o osvobození a tak dále. Ne, naopak je potřeba najít nové zdroje, nové prostředky, abychom zajistili naše ambice, co se týká finančních služeb, bank a tak dále. Tady s tím jsem to mám, tady mám zcela pevné stanovisko. Děkuji, paní Rebecca Smith. Tomu, že máme pouze minutu, já se vyjádřím ke komentáři, který byl přímo obrácen na Business Europe. Já chci vyjasnit situaci. My zastupujeme 40 členských federací ze 44 zemí, 20 milionů malých, středních a velkých podniků, takže už to teď víte. A z práce, kterou děláme na úrovni Business Europe, my, my nebojujeme proti představě minimálního příjmu. My žádáme, aby existovala rovnováha mezi udržitelnými veřejnými financemi a myslím, že nikdo zde nepopře, že veřejné finance v členských státech jsou na kritické úrovni a poskytování efektivní sociál, efektivních sociálních systémů. My neříkáme ne minimálnímu příjmu, ale pro nás je zásadně významné, a to také bylo při projednání zpráva sociální inkluzi a sociální ochraně. Je třeba, aby se lidé vrátili na trh práce, aby bylo více peněz ve společné měšci, abychom mohli tyto věci financovat. Kromě toho jste také zmínili otevřenou metodu koordinace, jak už jsem řekla předtím, domníváme se, že to je velmi dobrý nástroj pro výměnu zkušeností mezi členskými státy, ale také souhlasíme s tím, že tato metoda musí být posílena. A asi nemám kouzelnou odpověď, jak to udělat. Ale určitě jsme připraveni o tom dále uvažovat, protože si myslím, že to je nejlepší způsob, jaký kupředu. Děkuji. Pan Finton. Eh, thank you very much. Děkuji. Za prvé, nemyslíme si, že otevřená koordinace selhala. Nebyla dostatečně kvalitní a některé diskuse jako aktivní začlenění a podobně se podařily. Nebylo to dostatečně silné, protože přišla o politickou dynamiku v revidované sociální agendě, ale cílem, cíl, který máme před sebou, agenda 2020, bude moci ty, tyto věci oživit. Musíme vytvořit podporu pro minimální příjem a je třeba, aby to bylo považováno za výsledek Evropského roku boje proti chudobě. Musíme využít tohoto roku pro závazky v tomto směru. Otázky týkající se zdrojů. Je třeba se na to dívat z obou stran. Vydávat na sociální ochranu se vrací k, ty prostředky se vrací do ekonomiky, takže to nepovažujte jako za investici, za velký výdaj. A za druhé, musí to být přiměřené, aby lidé mohli žít důstojně a nejde o, o rovnováhu ne, neřekneme, dáme vám jenom trošku, aby to bylo vyrovnané. Je třeba nalézt eh, adekvátní částku pro důstojný život. A je třeba najít prostředky, aby ty systémy fungovaly. Děkuji. Paní Rostandipu. Donc en fait, sur les, les trois points à soulever en une minute, donc d'abord... Já zde mám tři body, o kterých bych se chtěla vyjádřit. Je to růst a něco dalšího odvětví ve kterém pracujeme, je zapotřebí říci, že my jsme nevyřešili růst, ani jsme nevyřešili další problémy. Musíme se domluvit na minimálním příjmu, abychom tak čelili krizi. Za prvé bych chtěla pohovořit o směrnici. 24 z 25 států mají minimální příjem. Tři státy nemají nic. Velmi malou částku má Bulharsko, Řecko a Itálie. Proto bychom potřebovali určitou dohodu. Další bod. Jak pracovat na tématu minimálního příjmu pro nezaměstnané? Tito lidé by měli mít možnost vzdělávat se, hovoří se zde o flexikuritě, měli by mít možnost eh, hledat práci i jinde, měli by moci také spotřebovávat, nesmíme to podceňovat. Pokud dáme peníze obyvatelstvu, eh, to budou utrácené peníze, takže tím budeme i hýbat i hospodářstvím. Děkuji. Eh, děkuji, omlouvám se, že tak striktně trvám na dodržení času, ale náš čas je omezený. Paní Figueiredo, dám vám ještě slovo a chtěla bych zdůraznit důležitost a aktuálnost toho tématu, o kterém diskutujeme, samozřejmě z důvodu podmí- prostředí, kterému čelíme s tou krizí a také kvůli té politické bitvě, ke které se zavazujeme ve vaší zprávě ve strategii 2020 z těch pěti cílů je jedním cílem snižování chudoby, takže to je ta diskuse, kterou jsme vedli také s příslušným komisařem. Myslím si, že je potřeba mít na paměti závěry rady ECOFIN, která se konala včera které jsou mimořádně znepokojivé, protože pokud jde o cíl chudoby, přečtu v angličtině ten příslušný odstavec, a který určitým způsobem zamítá cíl snížení chudoby, tak jak byl stanovený komisí. Will have to be given to the principle and the correct design of a possible social inclusion target. Je crois que c'est quand même, uh... Myslím si, že v, samot... v době, kdy čísla ohledně nezaměstnanosti se zhoršila, tak je to postup Rady ECOFIN, kde vlastně ti mm, ministři pro sociální záležitosti nebyli konzultováni, je to velmi znepokojivé a myslím si, že vaše zpráva mm, by také měla mm, určité věci zarušit. Takže dám vám ještě slovo, abyste uzavřela tuto debatu. Takže máte slovo. Dobrý, Děkuji, paní předsedkyně. Máte úplnou pravdu. My budeme vést tvrdý politický boj. Všichni to vědí. Někteří z těch, kteří jsou přítomni, mě doprovázeli před deseti lety během podobné bitvy, když jsme hovořili o této lisabonské strategie během prvního programu. Dosáhli jsme toho, aby se vše podařilo, i když jsme věděli, že jsme nedosáhli všeho, e, co jsme původně chtěli. Na druhé straně bylo jasné, že návrh nebyl zcela dostatečný, ale to už jsme e, kdysi řekli. Ale dnes nemáme ani toto před sebou. Takže o tom musíme znovu jednat. i když jsme se již poučili a vyvodili jsme si závěry. Bylo zde několik připomínek, které bych chtěla zmínit. To, že by se mohly schromaždit organizace, že by parlament a komise mohl organizace více poslouchat a dbát, ale rada se obrátila zády, jak nám to právě připomněla paní předsedkyně, pokud jde o závěry ze včerejšího ekofinu. To je tedy boj, ve kterém musíme pokračovat. Já se zde nechci opakovat. Myslím si, že budeme moci různé postoje vyjádřit písemně. E, ti, kteří se vyjádřili, mohli by nám své vyjádření poskytnout písemně a mohli bychom e, také toto komplexní téma dále rozebírat. Musíme vědět, jak zacházet se makroekonomickými eh, finančními politikami. A podle rady je všechno velice negativní. Pokud budeme zdůrazňovat, že jediný cíl je snížit eh, deficit rozpočtu o 3 procenta do roku 2013, je jasné, že nebudeme moci snížit úroveň chudoby. Na druhou stranu musíme říci, že udržitelnost veřejných financí je na prvním místě, ale také udržitelnost společnosti je významná. Nejenom tedy financí. Takže není přijatelné, abychom zvyšovali úroveň chudoby a různé důvody chudoby v Evropské unii. Na základě tohoto bychom měli vybudovat naši zprávu. Budeme vést další diskuse, budeme mít další možnosti ještě probrat tuto otázku, ale základ je tento. Udržitelnost společnosti je důležitější než udržitelnost veřejných financí. Budeme dojdeme k určitým kompromisům, které neovlivní ani jednu, ani druhou stránku. Děkuji, paní zpravodajko. Na základě této zprávy nebo návrhu zprávy budeme mít další výměnu názor 27. dubna a dále budeme mít možnost předložit pozměňovací návrhy. A nyní se budeme zabývat bojem devat, bodem 19. Je to návrh zprávy o sociální odpovědnosti podniků v dohodách a v mezinárodním obchodu. Je to návrh zprávy pro výbor INTA. Je to nyní formální zpráva. Takže ať vás to nepřekvapuje, bylo, byly zde pozměňovací návrhy a pokud jde o náš výbor, sociální odpovědnost eh, podniků je zvláště významné. Je to velice významný bod pro naše podniky a pro jejich sociální model. V rámci sociálního dialogu hovoříme o zainteresovaných subjektech a o dialogu mezi nimi. U zúčastněných stran se musíme podívat, jaký dialog lze vést, jestli sociální odpovědnost může být dobrovolná nebo by měla být převedena do určité legislativy. Pro nás je to nástroj, jak bojovat proti daňovým podvodům a ilegální práci. Je pro nás důležité moci si uvěřit, že naše podniky, když působí v zahraničí, že se chovají zodpovědně a že dodržují to, co také musí dodržovat v Evropské unii. Nechci zde zacházet do větších detailů, ale chci připomenout, že až budeme zkoumat zprávu pana Ory, budeme moci také vidět, jak zapadá tato koncepce do základních eh, rysů zaměstnanosti. Myslím si, že bychom mohli skloubit to, co vypracovává výbor INTA a s příslušnou strategií. Strategii 2020. Takže u toho zatím zůstanu. A můžeme zahájit diskusy. Nyní dáme slovo liberální skupině paní Cecilii Wikström. Děkuji, to je poprvé, kdy jako náhradnice se účastním jednání výboru, ale je to, vzhledem k tomu, že je to poprvé, tak budu hovořit švédsky, takže se připravte na jazykové dobrodružství. Vezměte si sluchátka. Paní předsedkyně, děkuji za tento velmi zajímavý návrh. Sociální odpovědnost je důležitá pro různá odvětví, pro podniky, pro neziskové organizace, pro všechny. Musíme mít na paměti, že nemůžeme eh, přikazovat pomocí zákonu sociální odpovědnost. Mimochodem, je těžké pracovat v tomto výboru, pokud zde slyším různý hluk, říká eh, řečnice. Děkuji. Když zde slyším eh, hluk a všichni hlučí, tak já se nemohu soustředit. Můžete, můžete hovořit, ale prosím později, pokud budete tak laskav. Já jsem říkala, že sociální odpovědnost to může být výhoda, pokud jde o konkurenceschopnost evropských podniků. Je nutné také říci, že stejně tak, jak nemůžeme násilím eh, vnucovat některé myšlenky, nemůžeme eh, také nutit někoho, aby si myšl, určité myšlenky bral za své. Ve čtvrtém bodě zprávy paní navrhovatelky se říká, aby se opatření v podnicích eh, přijímala eh, na základě právních norem. Já jsem trochu zneklidněna tímto bodem, který by se týkal různých opatření, eh, přímých a nepřímých opatření pro rozvojové země. Také se to týká volného obchodu v rozvojových zemích. Nechceme nikoho nutit, aby podniky musely plnit ambicioznější mm, požadavky, než jsou stanoveny v jejich vnitrostátní legislativě. Pro nás je důležité, aby zde byla transparentnost a volný obchod jako východisko. Když uplatňujeme sociální odpovědnost, aby se nikdo nezaštiťoval falešným protekcionismem. A když hledáme optimizaci v podnicích, musíme dbát na sociální odpovědnost, aby nebyla zneužívána. Musíme zohledňovat to, jak mohou podniky investovat do chudých zemí, když se tam nemohou stoprocentně zavádět různá sociální opatření. Musíme tedy zvážit, jaké konflikty eh, svědomí mohou vzniknout, když chceme zavádět tyto praxe sociální odpovědnosti. Děkuji. Děkuji. Přispěla jste k naší eh, rozpravě. Mám zde dva další řečníky, potom dám rychle slovo komisi a protože znají práci ve výboru, tak budou mít je ze dvě minuty. Pan Hewitt, potom pan Cerkas. Pan Hewitt, prosím. Um, Děkuji. Já to beru ze své řečnické doby vlastně na další části našeho jednání. Já jsem psal zprávu o CSR v minulém volební období a tak mám velký zájem o to, o co se tady snažíte. Já myslím, že je důležité říci, že se jedná o sociální odpovědnost v kontextu mezinárodního obchodu a důrazně podporuji, co říkáte o tedy zapojení veškerých subjektů v odstavci 5, a to je také v úvodním ustanovení A. Nedá se pořád podnikové aktivity, mně se líbí definice CSR, která je v úvodním ustanovení C. Možná to je věc překladu, ale tam se nemá pomáhat lidským právům, ale je třeba je dodržovat. A to je vlastně pro nás, pro všechny povinné. Pokud jde o pozměňovací návrhy, měli bychom asi více zdůraznit otázky obchodu. A já jsem velmi věčný za pokyny OECD, pokud je o mezinárodní obchod a etické normy v tomto směru Mělo by to být zahrnuto do obchodních dohod, mělo by to být také připojeno do všech dohod o spolupráci a myslím, že bychom měli uznat, že tyto normy OECD nám umožňují posilovat eh, tyto věci na mezinárodní úrovni. A je vhodné tedy se zabývat vším, co přispívá k obchodu, ale také je třeba se držet otázky lidských práv a sociální povinnosti. A já se těším na spolupráci s vámi a chci vám také poděkovat za to, co jste udělal. Pan Serkas a pan Koferaty. Sí, eh, yo he pedido la palabra porque a lo... Ano, já jsem požádal o slovo, protože když jsem slyšel, že nemůžeme přijímat zákonné normy o různých myšlenkách, tak se musíme mít na pozoru, protože existují některé myšlenky, jako je dodržování lidských práv, ohledně kterých musíme přijímat eh, právní normy a jsou právně upraveny. Takže, paní předsedkyně, sociální odpovědnost podniků nenahrazuje povinnost, kterou mají při dodržování mezinárodních úmluv, zvláště e, základní úmluvy Mezinárodní organizace práce. Je sociální odpovědnost je určitý plus, který dobrovolně e, přijímají podniky, ale to nenahrazuje hodnotu základních norem, které eh, se sami o sobě dodržují a které jsou důležité pro lidi. Děkuji. Grazie, presidente. Penso che il lavoro che lei dovrà fare... Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tato práce bude velmi zajímavá, zvláště v tomto bodě, o kterém jsme již diskutovali, protože do současné doby sociální odpovědnost byla vždy na podnicích. Mohli se svobodně rozhodnout a to nepodporovalo její důvěryhodnost. Já si myslím, že je důležité, abychom propojili určité věci, protože tato oblast neměla dobrou, dobrou pověst. Viděli jsme podniky, které eh, hovořili velmi hezky o sociální odpovědnosti ve svém podniku, ale poté v Severním eh, moři pluli na svých eh, lodích, které převážely eh, ropu a myslím si, že další podniky, například v jiných zemích, ve třetích zemích, eh, zneužívaly dětskou práci. Takže o tom bychom mohli hovořit, ale myslím si, že sociální odpovědnost nesmí být upravena stejně jako do současné doby. Musíme stanovit určitá minima, určitý práh a také účast zainteresovaných stran a musíme určit, jakým způsobem mohou být zapojeny do sociální odpovědnosti podniků. Pani Bert, ale budete mít víc času než poslanci, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem z DG pro zaměstnanost. Chtěla bych projít ty body, které zazněly a možná nabídnu také vysvětlení z pohledu komise. Za prvé vaše definice CSR uvádíte v bodu A, když jdem eh, k tomu, že podni- podniková sociální odpovědnost je koncepce, pro podniky začlení od sociální otázky a otázky týkající se životního prostředí do podnikatelské strategie. A to by vlastně mělo jít nad rámec eh, zákona. Váš bod D nehlášená práce a daňové úniky. To jsou protizákonné skutky a to by každopádně mělo být řešeno. Takže CSR tady asi nepadá v úvahu. Bod 3. Podniková sociální odpovědnost by se měla do nových oblastí, jako je sociální začlenování, zřejmě mimo Evropskou unii, protože uvnitř Evropské unie tyto otázky už eh, jsou ve velké většině případů již řešeny z hlediska CSR. Bod 4 vyzývá k tomu, aby došlo k eh, stvrzením právním. Zatím nemáme žádné legislativní návrhy na stole, pokud jde o CSR. Bod 6. Konstruktivní role evropských zaměstnaneckých rad sociální dialog. Ano, určitě Evropské zaměstnanecké rady jsou zapojeny do osvědčených postupů, ale není to jediný zdroj osvědčených postupů. Podle našich informací celá řada kvalitní práce v oblasti CSR také mimo Evropské zaměstnanecké rady. Bod 7. Závaznější pravidla pro evropské společnosti, které působí Eh, přímo či prostřednictvím studovatelů v rozvojových zemích. Ve skutečnosti komise mm, řeší obchodní dohody mezi státy, takže volat po něčem takovém v, ve vztazích mezi společnostmi, to je asi tady na nesprávném místě. Komise v současnosti nemůže něco předkládat v oblasti legislativní. Děkuji vám. Děkuji. Takže já sama si dám dvě minuty na odpověď. Toto je stanovisko týkající se obchodu. Takže se to netýká Evropské unie, ale jak naše nadnárodní podniky, které mají své sídlo v Evropské unii, se chovají, když eh, dosahují zisku mimo Evropskou unii. A evidentně v jejich chování jsou věci, které eh, nejsou celá chválihodné pokud jde o nepřihlášenou práci a daňové podvody, samozřejmě existují zákony v Evropské unii, ale pokud se podniky tak chovají v zahraničí, tak je třeba uplatnit i koncept CSR, je to oprávěný koncept. Já mám neustále ve své kanceláři lidi, kteří mi vysvětlují, jak se chovají podniky, kteří provádějí těžbu v té či oné zemi, případně rozvíjejí výrobu, aniž by dodržovali byt jen část pravidel, která platí zde. A to je záležitost veškerých mezinárodních jedna, eh, jednání. Budeme o tom hovořit v kontextu zprávy pana Hovita za chvilku. Evropská unie přikládá velký význam prosazování norem v oblasti sociální a životního prostředí. A my bychom chtěli, aby se v Doha o tom mluvilo. My nemůžeme nutit ostatní, aby používali naše koncepty a trpět aby naše firmy v zahraničí tyto zásady nectily. A to určitě bude předmětem velké diskuse, kde je odpovědnost, eh, kde je sociální odpovědnost podniku a kde je legislativní činnost. Já jsem o tom hovořil se zástupci komise, ráda budu pokračovat v této diskusi, ale až dosud sociální odpovědnost podniků byla zpracovávána jako argument, a myslím, že to naznačil pan Koferat, jako argument pověsti podniku. Když Total eh, zasahoval v Barmě, tak nikdy nevydali tolik prostředků na krásné reklamní brožurky, přičemž tedy jejich působení v Barmě bylo problematické. Pokud jsme konzistentní na evropské úrovni, je asi naším úkolem jako zákonodáce, abychom takový byli, je třeba řešit dvě věci. CSR na jedné straně a řízení podniků. A nemyslím si, že v řízení podniků postupujeme bez toho, abychom v určité fázi se neobrátili k legislativě. Tuto diskusi, tato diskuse bude pokračovat. Chci jenom doplnit, zda v oblasti obchodu se pojeme pouze ve mezistátních smlouvách existují také veškeré účetní normy například, které mohou umožňovat firmám, aby konsolidovali své zisky a obraty v místě svého sídla a tak by vlastně neplatili daně tam, kde čerpali ze zdrojů příslušné země. Omlouvám se za ten telegrafický styl, ale navrhuji, abychom zde přerušili naši rozpravu, budeme mít možnost se k tomu vrátit u příležitosti diskuse o pozměňovacích návrzích, které budou předloženy do 26. března v pravé poledne a projednáme to následně o měsíc později 27. dubna. A budeme o tom hlasovat 28. A dostáváme se k poslednímu bodu dnešního pořadu jednání. Dávám slovo panu Richardu Hovitovi, který uvede svou zprávu o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v dohodách o mezinárodním obchodu. 34 pozměňovací návrhy byly předloženy a my očekáváme vaše světla, pokud jde o osud těchto pozměňovacích návrhů. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je, je mi líto, že čas tak kvapí, takže se soustředím na pozměňovací návrhy a netrpělivě očekávám vaše návrhy, abych se se podívali, jak se nám podaří dosáhnout dohody nebo schody. Pokusil jsem se v mém návrhu zajistit, aby ty pojmy, myšlenky byly jasné a aby ty další pozměňovací návrhy byly pouze určitým upřesněním, aniž by vlastně změnily ty principy. Otázka měst, eh, v zemí jako Portugalsko, Dánsko, potom offshoreových společností, o tom všem tam je řeč, potom je tam otázka mořského prostředí, jsou tam uvedeny určité eh, postupy pro eh, stížnosti. To všechno samozřejmě může být ještě prohloubeno a dopřesněno dále. Rád bych odpověděl našemu kolegovi asi v tom smyslu, že chápu pozměňovací návrh ohledně povinného rázu. Již jsme měli první výměnu názoru k tomuto bodu. Ale můj pozměňovací návrh 24 jde v podstatě tím též směrem, takže myslím si, že se nám podaří se shodnout Pozměňovací návrhy 5, 15, 29 a 32 se mi zdají obtížnější. Tam asi těžko dosáhneme kompromisu. Pokud se týká pozměňovacího návrhu 5, kapitola o udržitelném rozvoji, já chápu jeho stanovisko, ale pokud se týká pozměňovacího návrhu 29, tak to je právě to, co jsem řekl, dodržování místní a národní legislativy, takže úplně nechápu, jaký je jeho úmysl u toho pozměňovacího návrhu 5. A potom otázka mezinárodní Mezinárodní obchodní organizace. Pane Higginsi, víte, že osobně souhlasím s vámi názory o Kolum, Kolumbii a rozsudcích soudu, ale nevím, jestli je toto správné místo, kde bychom měli hovořit o těchto otázkách. To znamená, že nejsem v zásadě proti vašemu návrhu, ale nemyslím si, že to je hm, úplně to naše téma, na které bychom se měli zaměřit. Pokud se týká paní Rapty ohledně důstojné práce pro všechny, tak paní Harkin vlastně a paní Regner zde odkazuje na Lisabonskou smlouvu, Pan Lehmann zde není, ale já jsem zcela otevřen diskutovat eh, to, ty pozměňovací návrhy. Děkuji za vaši stručnost. Paní Harkin má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Hawite, za vynikající stanovisko. V první řadě já souhlasím, že některé pozměňovací návrhy, zejména 25, skutečně věci rozpracovává, protože někdy Formulace, které používáme, jsou zbožná přání a vám se podařilo to trošku zasadit do reality a zdůraznit. Takže vaše vlastní pozměňovací návrhy obecně mají mou podporu, když ne úplně všechny. A jsem také vděčná za podporu mých pozměňovacích návrhů, zejména širší latinskoamerický region, pozměňovací na, to je jako stavci 5. Nejsem si jistá, zajímá mě váš názor pokud je o můj pozměňovací návrh odstavci 6, ne, všichni s tím souhlasí, ale když se na to podíváte, i někdy později, snad není to nutné teď, já budu podporovat většinu pozměňovacích návrhů, včetně 32 a 29. Nejsem si úplně jistá, oč zde jde. A tady bych uvítala, aby pan Kassler, až tady bude, nám vysvětlil, o co mu jde. Nejsem si tím jistá, děkuji. Děkuji, pan Higgins. Ano, já budu velmi stručný. Zatím necháme stranou Kolumbii. Možná, že bude vhodnější se o ní bavit jinde. Paní Havit, Když jsme hovořili o možnosti ověřit si, že podniky plní sociální a environmentální normy, které mají, tento bod je rozporuplný, protože neustále vidíme, že existují zástupci z různých společenství, dále eh, pracující z různých zemí, kteří vznášejí vážná obvinění, která ještě mohou dokumentovat, mají důkazy, která, které sami se sbírali. A tyto skupiny nemají možnost si stěžovat tímto způsobem. Pan Havit se to snaží zohledňovat v odstavci číslo 8. To, že by měli být nezávislí odborníci, kteří by měli eh, provádět studie a zabývat se eh, různými stížnostmi. Je důležité, aby pracovníci a místní uskupení která obeznamují s problémy v terénu, aby se mohli účastnit přeskumu těchto stížností a stanovit odpovědnost za tyto problémy. Děkuji. Myslím si, že komise chce také se vyjádřit, takže dávám slovo paní Oran. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měla jen několik připomínek, nebudu již opakovat to, co zde bylo řečeno o, tě, o tom návrhu stanoviska. Vítáme zapojení komise a výboru pro zaměstnanost do tohoto procesu. Několik bodů, o kterých jsme se zmínili minule, stále platí, zejména odkaz na některé články Mezinárodní organizace práce. Čla, pozměňovací návrhy týkající se s odstavcem C3, kde se hovoří o konzultacích eh, s občanskou společností, zde bychom upřednostnili odkaz na sociální partnery spíše než na aktéry. Uh, nejde pouze o odborové organizace, ale také o zaměstnavatele a všech další sociální partnery. Pokud se týká odstavce 5, tak to, jsem již, to jsme již řekli. Zde jde o stanovisko ohledně obchodní politiky, takže se domníváme, že není vhodné odkazovat na konkrétní případy a konkrétní země. Domníváme se, že je potřeba to řešit v jiných textech, již jsme ostatně o tomto diskutovali. Domníváme se, že by bylo možná rozumné této konkrétní odkazy vyřadit z textu. Potom další věc je otázka týkající se hlavních směrů OECD a jejich dobrovolné povahy. Hm, hovoří se zde o sociální odpovědnosti. Je to, jsou to pozměňovací návrhy k odstavci 7. My upřednostňujeme pozměňovací návrh 24. Pokud se týká odstavce 8, tak spíš než e, nezávislí experti, samozřejmě, tak bychom možná se mohli zmínit o zprávách. To by bylo možná lepší znění. Pan Kastler zde dnes bohužel není, takže nemůže se vyjádřit k pozměňovacím návrhům 29 a 32 ale zde jde o body, o kterých se již dříve zmínila komise. A v podstatě zde vidíme, že dodržování národních sociálních norem by vlastně nemělo být nějakým mýtem v této oblasti, ale přejeme si, aby se dodržovaly tyto sociální normy ve všech oblastech a z tohoto důvodu jsme to takto navrhli. Pokud jde o odstavec 10, článek 10, tak bych také řekla, že zde máme definici VTO, která odpovídá definici Evropské unie, pokud jde o subvence. Pozměňovací návrh 32 Toma Mana o práci dětí. Zde jde o mimořádně důležitou otázku. Víte, že komise zpracovává dokument k tomuto tématu a tento výbor bude příslušným výborem, takže by bylo možná vhodnější, kdybychom tento bod zařadili do kontextu vaší debaty o tom pracovním eh, dokumentu, který připraví komise. Děkuji. Paní Harkin mě požádala, abych zprostudoval její pozměňovací návrh 17. Dobrá, můžeme zde hovořit o pracovních normách a normách pro eh, konkurenceschopnost a vládnutí. Pokud jde o Latinskou Ameriku, já jsem říkal, eh, že nechci, aby se zde zmiňovala žádná konkrétní země. Nevím, proč komise bude jménem parlamentu rozhodovat o tom, jestli se budeme zmiňovat o nějaké zemi či ne. Nevím, co tě má komise na mysli. Nyní. Paní Harkin je zapotřebí se mít zde velmi na pozoru, abychom neřekli, že obchodní dohody mohou být špatné, pokud se uzavírají s tou či zemí. Bůh chraň, protože to by problémy nevyřešilo. Ale odstavec, který se týká dopadu na udržitelnost předtím, než se bude investovat do určitých zemí, je tam kvůli tomu, že komise na co žádá vyhodnocení dopadu pokud potom nedodržuje pravidla. Paní Harkin, pokud vy chcete po schůzi probrat, proč zde hovořím o Latinské Americe, protože já jsem chtěl být velmi přesný kvůli tomu, co říká komise. Já eh, také nejsem proti tomu, co vy tam zdůrazňujete, ale měli bychom trochu ještě více pracovat na kompromisu. Pane Higginsi, o možnosti Eh, ověřit si, ověřovat si, máte pravdu. Existuje zde pozměňovací návrh od eh, pan Regnera, vaše a moje. My se shodujeme a doufejme, že dojdeme ke kompromisu, protože eh, na věci pohlížíme podobně. Dále komise také říká, to, co podporuje jeden z poslanců, který předložil pozměňovací návrh. Jeden poslanec a jeho názor nejsou žádná maximální autorita. Vy můžete si to můžete vykládat, jak chcete. Komise možná se neschoduje s výkladem s mojí verzí, ale možná, že by bylo vhodnější říci, že různí žadatelé mohou věci vykládat různým způsobem. Já si myslím, že by komise proti tomu hned neměla zde protestovat. Já souhlasím s vaší definicí sociálních partnerů, ale kam, kam to přesně dáme? Já souhlasím s eh, argumenty komisí, které se týkají norem OECD. Dále zde máme pozměňovací návrh Kastler, že zde neexistují zmínky o mezinárodních pracovních normách a žádná diskuse o pracovních normách ILO, to je velmi, velmi nepříjemné. Zástupce komise řekla, že to je propojeno se sociální eh, odpovědností, ale to neříká eh, pozměňovací návrh 29. Pozměňovací návrh 32. Možná, že si to komise vykládá tak, že se jí tento návrh nelíbí, ale v tomto návrhu se také objevuje to, že bychom měli být konzistentní ohledně pracovních norem. V ILO měly by zde být eh, povinné normy v ILO. Já jsem pro dialog a pro spolupráci. Prosím, prostudujte si nejprve eh, tento pozměňovací návrh číslo 2 předtím, než ho odmítnete. Jsme v rané fázi diskuse a nesmíme to předem odmítat všechno. Děkuji, pane zpravodaj, za vaši reakci. Já bych řekla, že jsem dosti překvapena tím, že komise nás vyzvala, abychom se účastnil těch schůzí jakožto iniciátor legislativy. Ale ne komis, když jsou pozváni za, zástupci oddělení, ne komisaři, aby se účastnili našich schůzi, když poslanci nejsou zváni na pracovní schůze komise, když se jedná o zpracování například delegované legislativy, tak cílem těchto výměn, těchto diskusí je, a to říkám pro oba zástupce komise, cílem je přinést určitou technickou expertizu, technické zkušenosti, abychom se nevydali špatnou cestou. Ale to nemůže být nějaké politické hodnocení toho hodnocení zpravodaje nebo poslanců k, jakožto příspěvek k zpracování těch politických nebo legislativních stanovisek, které se předkládají v tomto parlamentu. To bych řekla velmi jasně. Je to poprvé, když to říkám, co to říkám ale týká se to DG Fin i pro vnitřní obchod. Oni to vědí, role komise, když je zapojena do našich prací za těchto podmínek, tak není, aby politicky soudila politické hodnocení poslanců, eh, kteří, které odvádějí v rámci své práce. Takže ještě Nicméně děkuji za ty zkušenosti a expertízu, které přinášíte do naší práce, to je důležité. Nebohužel vám už nemohu dát slovo, protože náš čas je vyčerpán. Takže tímto jsme dokončili naši práci a stanovisko pana Richarda Havita budeme schvalovat na schůzi 28. dubna, takže setkáme se na naší příští